bien, Dámy a pánové, eh, zahájíme naše jednání. Naše druhé zasedání tohoto výboru. Já vám děkuji za to, že jste se dostavili dnes na tuto schůzi. Eh, ještě se k nám eh, někteří přidají, ale protože už jsme čekali 10 minut, tak již nyní začneme. Má, k vám, eh, má někdo nějakou námitku k navrhovanému pořadu jednání? Zatím je nikdo nic takového nezdělil a proto ho můžeme požadovat za přijatý. Jinak pro vaši informaci eh, máme tlumočení v 16 jazycích a Eh, veškeré podklady máte k dispozici prostřednictvím aplikace e-meeting a toto zasedání je streamováno na internetu. Elektronickou cestou jste dostali také eh, dokument o koordinátorech, eh, nikdo nic ne namítá, takže to budeme požadovat rovněž za přijaté. A nyní můžeme i hned začít s naším pořadem jednání, s naší konkrétní prací. Rozhodli jsme se všichni, že toto druhé zasedání našeho výboru věnujeme třem agenturám ze třech států, kteří přijdou a představí vám, jak vypadá jejich národní organizační struktura. Máme tady tři různé agentury, tři různé státy. Já bych nejdříve chtěl jejich eh, zástupcům poděkovat za to, že se dostavili. Je to Francie, Švédsko a Spojené království. Máme zde paní Francois Weber za Francii. Ještě jednou děkuji za to, že přišla mezi nás. Ta bude mít slovo jako první. Pak se máme eh, Katerinu Lundberg, eh, paní Katerinu Lundberg a paní Elizabeth Clayton. Oběva rovněž děkuji, že se dostavili mezi nás. A pak je zde ještě paní Karin Clayton a pan Brian Wulakot. Ještě jednou děkuji, že jste se dostavili na dnešní zasedání. Vy jste, děkuji vám také, že jste odpověděli na našich 112 otázek. Já vím, že eh, ta lhůta byla velice krátká, i lhůta naší práce. Já děkuji mnohokrát, že jste takto přesně a vhodně odpověděli. Eh, pro nás je to velice přínosné a pokud eh, budete potřebovat ještě nějaké dopřesnění, můžeme to dopřesnit písemnou cestou pod dnešním zasedání. Děkuji tedy všem. Eh, Způsob organizace naší práce jsme se rozhodli dohromady. Je to jiné než naše první zasedání, tam jsme měli systém ping-pong. Budeme tedy mít tento systém otázka-odpověď pak eh, vždy budou mít po eh, položení otázky prostor pro zodpovězení zásobci našich agentur. A pak ještě dám slovo spoluspravodajům, kteří mohou také vystoupit. To budou dvě minuty na odpověď a dvě minuty na, eh, promiňte, dvě minuty na otázku, dvě minuty na odpověď. Pokud je, bude mít tážající počet, že ta odpověď nebyla dostatečně přesná, může si vyžádat upřesnění, ale prosím vás, dbejte na čas, abychom eh, dodrželi náš časový harmonogram. Takže nejdříve budou být eh, slovo zpravodajové, pak spolu zpravodajové a pak členové našeho výboru. Já bych nyní navrhl začít a i hned dávám slovo paní Françoise Weber, která zastupuje agenturu ANSES která nám vysvětlí, jak je organizační struktura jejich agentury a jaký je způsob jejich práce. Prosím, paní Weber, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mám tady několik minut. Nebudu příliš dlouhá ve své prezentaci, pouze vám představím ty elementy naší organizace a také zdroje, které nám dává Francie k dispozici pro to, abychom mohli eh, hodnotit a schvalovat eh, fitofarmaceutické produkty. Nevím, zda vidíte. Nejdříve, abych začala, takový náčet eh, rozdělení rolí ve Francii mezi ministerstvy a naší agenturou ANSES. Máme dvě odpovědné, dva odpovědné orgány, a to jsou ministerstva, která Eh, za Francii hlasuji ve stálem, eh, ve stálem výboru pro schvalování aktivních látek. A pak je tady ministerstvo zemědělství. A v rámci tohoto ministerstva máme kompetence za transversální opatření, aplikace, implementace směrnice a samozřejmě pak se to týká i výjimek. Takže ve Francii za toto neodpovídá ANSES, ale ministerstva. Pak tady máme urgentní opatření a pak eh, inspekční a kontrolní úlohu. ANSES je vědecká agentura, je to agentura eh, zdravotní, která se věnuje zdravotní bezpečnosti, je to kompetentní orgán pro eh, evoluci účinných látek pro ten členský stát. Spravodaj pak připravuje také Eh, tu fázi předtím, než se produkt dostává na trh a od roku 2015 odpovídá za rozhodnutí schvalování příspěvku na trhu a veškeré jejich další modifikace či stahování eh, toho schválení. Od roku 2015 máme také systém fitofarmakologické vigilance a toxikovigilance, je to tedy systém kontrol a dívám se na to, jaké neškodlivé účinky mají fitofarmaceutické produkty. Pak máme jistou kontrolní funkci a tady máme menší než je kontrolní funkce ministerstev. Takže kompetentní orgán eh, tuto úlohu si eh, vdělí mezi sebou vláda a agentura. Nyní k ANSESu. Agentura je tedy agentura sanitární bezpečnosti byla vytvořena v roce 2010 a je důsledkem fúze agentury pro potravinářskou bezpečnost a agentury pro bezpečné životní prostředí a pro bezpečnost práce. Máme tady velice širokou misi, která je integrovaná v přístupu One Health, jednotné zdraví. Máme tady celou řadu oblastí, kde jsme činili tablice učené právě proto, když eh, schvalujeme, vyhodnocujeme účinné látky fitofarmaceutických prostředků. Máme tady tedy bezpečnost potravin, životního prostředí a práce. To vše pro nás padá a z tohoto pohledu také hodnotíme chemické látky, fitofarmaceutika, biocidy a také veterinární léčivé přípravky a také jsme odpovědní za hodnocení substancí v rámci eh, nařízení REACH. Dále pod nás také spadá zdraví zvířat, zdraví rostlin, blaho zvířat a také bezpečnost potravin. Veškeré tyto aktivity, například zdraví zvířat, zdraví včel, Samozřejmě vše to také eh, jak si má vliv na hodnocení fitofarmaceutických produktů. Máme laboratoře, které se specializují například na zdraví včel a opět toto má vliv na naše hodnocení fitofarmak. To jsou tedy naše úkoly. Naše agentura se opírá o velice integrovaný přístup. Tady vidíte organizaci naší práce, která dráží naši širokou oblast působností. Máme tady různé eh, oblasti, například oblast, která eh, se týká laboratoří, které se vědění za zdraví zvířat rostlin, pak tady máme Národní referenční laboratoře, Evropskou referenční laboratoř a také referenční laboratoř VTO. Pokud si přejete, tak já vám poskytnu tento přehled. My jsme takový půl výzkumu a reference. Tady má ta druhá eh, sloupec vleva, tady to je hodnocení rizik, týká se to fyzických, chemických a biologických rizik. Můžou to být také elektromagnetické zóny nebo zděčištění v širším eh, pohledu nebo také rizika infekčních chorob a infekcí. Eh, pak se tady máme druhé zpráva, to je taková oblast, kterou koordinuji já a ta hodnotí a schvaluje fitofarmaceutické produkty, biocidy a veterinárně léčivé přípravky. Eh, což pro nás je velice zajímavé eh, mít takovýto společný pohled. Jaké jsou hlavní zásady a hodnoty naší organizace? Máme čtyři základní principy fungování. Nezávislost, nestranost, přísná pravidla pro to, abychom zaž- zajistili nezávislost vědeckou a abychom se vyhli střetu zájmů v naší činnosti. Naše práce se také opírá o interní expertízu, ale nejen. V mnoha případech se opíráme o práci nezávislých eh, komisí, expertů, a velice e, pečlivě ověřujeme, zda i tam mohou být nějaké střety zájmů. Pak zde máme zásadu transparentnosti, zejména se týká zveřejňování našich prací, což e, v sobě zahrnuje i různé názory a stanoviska. Pak tady máme přístup ke zúčastněným stranám a dialog s nimi velice otevřený, Máme takovou uh, chartu otevřenosti vůči společnosti, zúčastněné správny jsou uh, integrovány do řízení a rovněž se to týká právě také hodnocení fitofarmak. Zde hrají důležitou roli, velice důležitou. A další velice důležitá zásada naší práce, to je naše skutečnost, že naše aktivita se opírá o vědeckou výlučnost. Veškeré naše rozhodnutí se musí opírat o fakta a pro nás je velice důležité vysvětlovat, eh, o jaké vědecké poznatky jsme opřeli naše závěry, ale také jasně říkáme, pokud je nějaká nejistota po našem hodnocení, kde je a v čem spočívá. Říkáme tedy jasně, co víme, ale jasně i pojmenováváme to, co nevíme. Řízení naší eh, agentury se tedy opírá o této zásady. Máme správní radu, to je pět různých kolegií, jedno kolegium to představuje eh, organizace, které nás zaštitují, pak tady máme kolegium, to jsou odbory a organizace zaměstnavatelů a pak tady máme kolegium nezávislých nevládních organizací a různých profesních organizací, které se zejména zapojí do práce správní rady. Pak tady máme vědeckou radu, ta je nezávislá a opět se opírá o naše metodologické pokyny tady máme velmi silný dialog se zúčastněnými stranami, pak tady máme například výboru tematické orientace, tam se také toho účastní zúčastněné strany. Velmi často s nimi hovoříme o strategické zaměření naší agentury. Dále jsme zrealizovali speciálně pro fitofarmaka, právě v důsledku té problematiky, která se s tím bojí. Vytvořili jsme platformu dialogu se zúčastněnými stranami, která je otevřena všem zúčastněným stranám, které si to přejí. Tady s nimi diskutujeme to, jakou, jak jak pracujeme, jakou máme metodologii, jaké jsou naše výsledky a odpovídáme na veškeré dotazy. další takové specifikum máme deontologický výbor a výbor pro prevenci střetu zájmu, který, kterému předsedá filozof a má celou řadu různých kompetencí, jak právních, tak další. A ti nám radí v otázkách deontologie a v otázkách prevence střetu zájmů, což je zásadní pro to, aby na práce naší agentury měla důvěryhodnost. Co se týče fitofarmaceutických produktů, tady bych hovořila o tom, jak, jsme, jak organizujeme naši práci. Od té doby, co jsme začali schvalovat tyto produkty bradu, zúčastněné strany se obávaly toho, zase nám podaří zachovat to přísné oddělení evaluace, hodnocení a pak toho procesu přijímání rozhodnutí. My jsme tento jejich zájem zohlednili právě v tom, jak organizujeme naší práci. Tady napravo na slajdu vidíte nezávislé ředitelství pro vědecké hodnocení, které je nezávislé na rozhodování a také na těch, kteří rozhodují. Vědecké hodnocení se je pouze v odpovědnosti ředitelky tohoto ředitelství. Ona pouze sama odpovídá za to nezávislé hodnocení. Jakmile je dokončeno, tak závěry tohoto hodnocení jsou přeneseny vedení naší agentury a ta potom připravuje rozhodnutí. Naše veškeré aktivity, a to vidíte tam dole, se opírají o systém fitofarmakovigilance, což je tedy systém kontroly a detekce škodlivých eh, negativního působení farmaceutik předtím, než se dostanou na trh. To se opírá o tři různé prostředky. Máme tady síť kontroly ve vzduchu, ve vodě, toxických eh, dopadů. To je systém který velmi dobře pracuje. Pak tady máme studie ad hoc, kdy si můžeme zadat, pokud máme nějaké otázky, které se týkají některých nežádoucích účinků. A pak tady máme notifikaci nežádoucích účinků, to je povinná, veškerý, veškerý, veškerý eh, pracovníci v oblasti zdraví jsou tedy povinni toto notifikovat, ale také například i občané to mohou obhlásit. Máme tady tady systém fitofarmakologie, která dává informaci pro hodnocení a hodnocení, které je nezávislé, se opírá rovněž o validaci ze strany nez, výboru nezávislých odborníků. To vidíte nalevo. Jsou to tedy odborníci nezávislí na naší agentuře. Ti kontrolují to hodnocení a pak ho validují. Tak to tedy vypadá schvalování našich fytofarmaceutických produktů. A ještě některé detaily o aktivitě ředitelství pro hodnocení. Oni hodnotí jednak nebezpečí a rizika. Samozřejmě se to týká také přípravy eh, třídění, klasifikace a rizika pro člověka, životní prostředí a zvířata. Hodnotí také efektivitu, zejména pro účinné látky, kde my jsme členský stát zpravodaj a které mají být uvedeny na trh. Jak jsem již říkala, opíráme se o výbor nezávislých odborníků a jsme velice i zapojeni do práce mezinárodní vědecké, vědeckých aktivit právě v oblasti standardů a evaluace účinných látek. To se týče zdrojů velice rychle. Naše hodnocení se opírá o 160 o práci 160 vědců z různých zaměření, chemikové a další. Máme tedy jasnou i administrativní eh, podporu, administrativní vybavení, které nám eh, pomáhají v naší práci a pak máme eh, několik nezávislých odborníků, kteří nám rovněž podpořují. Jak vypadá validace výsledků hodnocení? Tady za to odpovídá pouze ředitelství pro hodnocení. Pak je zde fitoko, fitofarmakovigilance, která stále více pomáhá ve fázi hodnocení a kontroly post, ex post. Pak e, my vysvětlujeme, na základě jakých kritérií jsme přijali zaše rozhodnutí o tom, za přípravek bude či nebude uveden na trh. A abych to uzavřela, neboť se obávám, že již nemám příliš mnoho času, tedy na závěr, ještě bych připomněla, že já se omlouvám, ztratila jsem ten slide. Veřejný registr, kde zveřejňujeme naše výsledky našeho hodnocení a veškeré schvalování všech produktů. A pak máme chartu vztahů se zúčastněnými stranami. Jako veškeré agentury tady máme požadavky ze zúčastněných stran, těch, kteří uvádí ty výrobky na trh, profesní organizace, nevládní organizace, všichni tyto zúčastněné strany se s, nám, s námi chtějí komunikovat a proto, aby to bylo naprosto transparentní. tak nám náš výbor pro deontologii poradil, abychom zavedli tuto chartu, kde se jasně popisuje, jaké máme vztahy se zúčastněnými stranami. A e, je tam registrováno, jak tedy se na nás e, zúčastněné strany obrací. Ještě na závěr. Jak bych já si představila, by se mělo pokračovat dál? Podle nás e, Evropský regulační rámec dnes poskytuje vysokou úroveň ochrany. Ochrany jak zdraví, tak životního prostředí. Možná máme nejlepší standardy na celém světě, ale i přesto je důležité, abychom v určitých věcech ještě pokročili dále. Je důležité, abychom i nadále co možná nejrychleji zohledňovali vědecký vývoj, vývoj v poznání, tak abychom měli nové metodologie, které se například týkají kumulovaných rizik, abychom i hned měli nový přístup, jakmile budeme mít nové vědecké výsledky, tak abychom měli změnit a zlepšit transparentnost a přístupnost veškerým dokumentům, které se týkají evaluace, neboť jsme přesvědčeni, že toto je základní podmínka pro to, aby naše hodnocení bylo důvěryhodné a rovněž i naše rozhodnutí, které z něho vyplývají. Dále bychom ještě rádi pokročili v tom, jak zefektivnit odebírání z trhu těch substancí, které již neodpovídají standardu. Momentálně k tomu máme nástroje, ale nejsou tak efektivní a rychle, jak bychom si přáli. Rovněž jsme pozorujeme velký rozdíl mezi výsledky hodnocení v různých sektorech, o které se staráme, zejména fitofarmaka, biocidy a léčivé veterinářské přípravky. Někdy jsou ty údaje stejné, ale metodologie se mohou různit a pak z toho vycházejí různé výsledky, které se například týkají toxikologické hodnoty či hodnoty dopady na životní prostředí. A když najdete například nějakou jedovatou látku ve vodě, je těžké vysvětlovat, že co se týče fitofarmak, tak je to v pořádku, ale není to například v pořádku, co se týče právních předpisů pro biocidy. Proto je třeba, abychom měli lepší harmonii mezi jednotlivými regulačními rámcemi, které se týkají těchto oblastí. Děkuji vám. Děkuji za toto expoze. Ehm, my jsme všichni um, vzali na vědomí vaše informace a nyní dám slovo paní Katarině Emberg za Lundberg za švédskou agenturu pro chemikálie 10 až 15 minut. Já bych eh, stručně uvedla švédskou organizaci pro chemikálie a její roli jmenuje se Katarina Lundberg, jsem vedoucí oddělení, jsem zodpovědná za posuzování látek um, pesticidů i uh, decidů. Eh, spolupracuji s Ego Rosen. Švédská agentura pro chemické látky spadá pod kontrolu švédské vlády. Byla založena v roce 86. Mm, je nás téměř 300 v agentuře, z toho 10 se zabývá hodnocením aktivních látkách pesticidů a 35 autorizací. Dalších 10 lidí eh, uplatňováním, vnucováním práva, právní konzultace, koordinace EU s EU v oblasti pesticidů. Máme eh, celou řadu mm, dalších úkolů, mezi ně patří vývoj legislativy zaměřené na chemikálie, revize žádostí ke schválení aktivních látek a autorizace produktů na ochranu rostlin na národní úrovni a také inspekce a vynucování práva. Agentura je kompetentním orgánem pro ochranu rostlin, nařízení o ochraně rostlin, s výjimkou mm, hodnocení zbytek reziduí a efektivitu. Děláme hodnocení um, řízení rizika aktivních látek, autorizaci produktů na ochranu rostlin na národní úrovni Tato práce je rozdělena na různá oddělení. E, je tady jedna, jedno oddělení pro aktivní látky, to je posuzování látek, pak je tady celé oddělení, které se zabývá autorizacemi produktů na ochranu rostlin, pak je tady oddělení mm, pro vynucování pravidel a právníci, kteří se také účastní těchto prací. Máme tady řadu různých expertů v různých oblastech, které, kteří jsou potřeba pro hodnocení nebo posouzení. Když mluvíme eh, o pesticidech, tak na, spadáme pod nařízení, ale také se snažíme plnit cíle švédské vlády. Tady řada ekologických cílů. Jeden je generační cíl, co znamená předat příští generaci společnost, kde hlavní ekologické problémy ve Švédsku jsou vyřešeny bez zahoršení ekologických a zdravotních problémů mimo hranice Švédska. Také máme kvalitativní cíle ekologické, 16 cílů, z čehož jedno je netoxické prostředí. Abychom dosáhli netoxického prostředí, tak jsou tady eh, čtyři faktory, které jsou důležitější. To znamená znalost vlastností látek, informace o látkách, chemických produktech a mm, látkách, vysoce ehm, rizikové látky, které už se nepoužívají, celkové ehm, látky, které spadají do limitů a celková expozice by neměla škodit ani eh, lidem, ani biodiverzitě. Kromě toho jsou tady, to, to to nám uh, určuje jasný směr priorit naší práce. Když se zabýváme um, nařízením o ochraně rostlin. Můžeme um, stavící legislativa může poskytnout vysokou ochranu zdraví lidí a zvířat, životního prostředí. Nicméně eh, je důležité mm, zachovat eh, mm, eh, kritéria založená na rizicích, včetně zanedbatelné expozice, principy komparativního hodnocení a substituce a zlepšování zonálního systému. Také bychom přivítali zlepšení nařízení konkrétně usnadnit schvalování nízkojizikových produktů, Eh, o posuzování reprezentativního užití vyjmout z hodnocení aktivního hodnocení, postupem finalizace aktivních eh, složek před schválením, prodloužení lhůt mm, autorizace nových produktů, přesun odpovědnosti, ehm, ochranu dat na průmysl. Děkuji vám a ráda zodpovím vaše otázky. Děkuji. Paní Lundberg. Mm. Um, nyní dám slovo paní Elizabeth Clayton z Spojeného království z agentury Cheshire. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Na dnešní setkání jsem Karen Clayton, jsem eh, ředitelkou oddělení pro chemické prostředky. Toto je můj kolega, který také má eh, sáhodlouhé zkušenosti s eh, příslušnými oblastmi. Nejprve pár slov o naší agentuře. Jsme nezávislý regulátor pro eh, bezpečnost a zdraví při práci. Máme 40 leté zkušenosti. Eh, jde nám o to, abychom zabránili úmrtí nebo eh, nehody v, při vykonávání práce v chemickém průmyslu. Ehm, jsme orgánem, který musí splnit jeden ze tří testů splnit technické funkce. Um, musíme být politicky nezávislí a musíme tedy nezávisle postupovat, abychom zjišťovali fakta. Ehm, dohled ehm, ze strany ministra, tedy ze strany příslušného ministerstva, se tedy vztahuje i na nás a na naše aktivity. Máme asi 2700 zaměstnanců a všichni eh, naši zaměstnanci tedy jsou v kancelářích, které jsou ale eh, mm, roztroušeny po celém Spojeném království. Jde nám také o vymáhání pravidel a eh, řídíme se kodexem regulátorů v Spojeném království. Inspekce nám pomáhají, že je správně postupováno v případě rizik, a že eh, z různých odhalených problémů eh, jsou čerpána na, eh, na příslušná ponaučení. Svět se mění a my tedy používáme vědu pro to, abychom chápali, jak se věd, svět mění. Nám jde tedy o to, aby toto vlastně i vědecké zkoumání probíhalo co nejbezpečněji. Máme tedy oddělení pro regulace chemikálií, které je velmi důležité, tedy co se vlastně týče právě eh, toho, o čem zde hovoříme. Máme také různé eh, dohody s jinými agenturami, které to dělají eh, mimo Anglii, protože my se tedy vztahujeme hlavně na Anglii. Kromě toho se řídíme takovou všeobecnou politikou pro eh, pesticidy. Máme eh, vlastně všechny chemické nařízení pod eh, jednou střechou, takže to se vlastně vztahuje na pesticidy, potom na jakékoliv další chemikálie, biocidy, Eh, to se řídí například nařízením o pesticidech nebo nařízením o biocidech. Eh, samozřejmě postupujeme také v souladu s eh, směrnicí REACH. Kromě toho máme aktivity týkající se vývozu a dovozu chemikálií, chemických látek a Vnitrostátní legislativy transponuje evropské směrnice E, máme e, tři, e, vlastně toto konkrétní oddělení má tři kanceláře v, v, v Anglii a zaměstnává zhruba 300 lidí. Máme specializované regulační vědce, kteří pochází potom z nejrůznějších technických disciplín. Co se týče eh, využívání eh, nebezpečných látek eh, na pracovišti, to je přesně tedy něco, k čemu se vyjadřujeme. Samozřejmě musíme zvažovat potenciální rizika lidskému zdraví i životnímu prostředí. Snažíme se tedy přispívat k naplnění cílů stanovených vládou ohledně tedy bezpečnosti. Jsme tedy nezávislý regulační orgán, Částečně jsme financováni vládou, ale zároveň vybíráme poplatky za služby, které poskytujeme. Postupujeme v souladu eh, s evropskou legislativou 1107 lomeno 2009. A e, taky se řídíme všemi nařízeními, které e, nám napomáhají zabránit e, jakýmkoliv střetům zájmů. Máme také vnitřní postupy, které zajišťují konsistentnost všech kroků. Mm, máme třeba Fórum pro pesticidy, kde vlastně jsou zástupci eh, mm, zemědělců, dodavitelských řetězců, ale také environmentalistů. Eh, máme styčnou skupinu, s níž se setkáváme. Eh, to jsou opět výrobci, zemědělci, kteří zastupují určité zájmy pro ochranu různých prostředí, například v parcích, v zábavních střediscích a podobně. Potom prostřednictvím skupin biologů a podobně pracujeme na panelech EFSA, máme zapojení eh, OECD. Takže když to mám shrnout, přístup k regulaci pesticidů jsme tedy nezávislý orgán, všichni zaměstnanci, kteří jsou eh, zapojeni do eh, povolování pesticidů, jsou vlastně pod jednou střechou. Máme politické poradce, máme vymáhací tým, vědce, odborníky, kteří jsou schopni tedy pracovat na nejrůznějších regulačních režimech. Zaměřujeme se na to, abychom naplňovali právně stanovené termíny, a snažíme se také e, podporovat inovace, zatím, zatímco ale podporujeme nebo dodržujeme regulační standardy a normy. Ta, ten vědecký výbor, eh, který zaměstnáváme, vydává zprávy na výroční bázi. Eh, pravidelně se samozřejmě zapojujeme taky do kontaktu s zainteresovanými stranami. Děkuji. Merci à vous, Madame Clinton. Děkuji vám, paní Clinton, děkuji vám za váš příspěvek, děkuji všem zástupcům třech agentur za jejich příspěvky a nyní bychom mohli zahájit debatu. Pan Norbert Linz zde není, takže paní Dela je zahájí naše debatní kolo. Bude první, kdo položí otázku. Máte jednu minutu. Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat všem třem agenturám že měli tu ochotu a zavítali mezi nás. Ne, eh, udělal na mě velký dojem, jak eh, velice přístě k těmto větem, striktně k těm věcem přistupujete. Mám takovou transverzální otázku. Když se díváme na to, jak se zadávají ty studie a jak, jak pevnou organizační strukturu a strukturu řízení máte v těch agenturách, jak velmi dbáte o transparentnost, ráda bych chtěla vědět, zda pravidelně vlastně přeskomáváte ty vědecké výsledky o které jste opřeli svá stanoviska při hodnocení produktu a to, že jste uvedli na trh, že jste dali to schválení. Já totiž mám pocit, že je tady určitě určitá vzdálenost mezi tím, jak vy fungujete a to, jak vás vnímá společnost a jak společnost momentálně vnímá škodlivosti vlastně z těch produktů, které jsou dnes na trhu. Takže bych byla velice ráda, co by, kdybyste mi řekli, co si o tom takto myslíte a pak ve druhém kole položím praktičtější otázku. Děkuji, děkuji. Já předpokládám, že jste se ptala všech tři, zástupců všech tří agentur, takže prosím, kdo si přeje začít. Paní Weber, děkuji, děkuji, pane předsedo. Je jasné, že jsme nyní v období, kdy společnost na nás klade celou řadu otázek, které se týkají zejména chemických produktů, životního prostředí a samozřejmě také fitofarmaceutik a pesticidů. Jsme toho názoru, že žádná otázka není nelegitimní a že musíme na všechny otázky odpovědět. Pro nás je to výzva, jistě, pro naše agenturu jako celek, ale my to vidíme eh, dobře, my to vnímáme pozitivně. My se domníváme, že pokud nám položí někdo otázku, tak je třeba, abychom na ní odpověděli, třeba, abychom na ní nalezli odpověď. A také třeba, abychom si uvědomili, že pokud je nutné nějak spochybnit naši práci, a pokud my máme pocit, že tady máme vědeckou odpověď na takovéto spochybnění či otázku, tak my, my to samozřejmě sdělíme. Děkuji, paní Lindberg. Eh, ja, vi är medvetna om att det finns eh, olika syn på hur eh, vetenskapliga studier ska tolkas. Mm. Různé využívání interpretace vědeckých důkazů, tak my nemáme důvody spochybňovat informace průmyslu a jejich aplikace nebo jejich žádosti o schválení. Děláme nezávislé hodnocení, což dělají experti z různých oblastí. Také srovnáváme studie eh, s hodnocením. Takže nevidíme velký problém eh, s tou prací a s tím hodnocením. Kromě toho různé studie mohou vést k pochybným výsledkům, protože je tady prostor pro hodnocení a máme eh, proces v EFSA, členské státy mohou přispět vlastními zkušenostmi, že to je transparentní proces. My se domníváme, že tento proces dává dostatečně um, silný základ um, pro rozhodování. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. EU má nejpřísnější regulační standardy na světě. Máme jasnou legislativu, která kterou vytváří velké množství expertů z celé Evropy. My jsme nezávislým e, regulátorem, řídíme se těmi dokumenty e, přesně, Naši práci se kontroluje externě, interně, v Británii i v jiných členských zemích. EFSA a ECA. A jejich doporučení striktně respektujeme. Otevření je to možné spochybnit. Mluvilo se o transparentnosti, mohou, to, eh, mohou se odvolat žadatelé i dotčení aktéři. A jak řekli kolegové z ANSES, jsme připraveni zlepšovat naše procesy a stojíme si za našimi rozhodnutími. Děkuji. Nyní dostane slovo pan Bart Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Děkuji zástupcům všech třech agentur za jejich prezentace. A nyní odstavec čísla dvě v nařízení o pesticidách. pesticidech, kde se říká, že členský stát, který je zpravodaj, musí nezúčastněně a nestraně vypracovat hodnocení. Otázka 69 v otazníku, kde se ptáme, jak se zachází s tím copy-paste, že tady se přebírají informace od toho žadatele, když se vypracovává posuzování. Je tomu skutečně tak? Spojené království říká, že se snaží zjistit, zda došlo někde ke copy-pastu v tom hodnocení. Ve Švédsku říkáte, že je obtížné udělat nějaký rozdíl a že tam použi- druhá, třetí agentura říká, že e, se používají uvozovky. Pokud ale necitujete nic z toho, co předložil žadatel, jak můžete tvrdit, že váš proces je nezávislý a transparentní? A dále, pokud jste členský stát, který není zpravodaj a sledujete práci členského státu zpravodaje, jak to funguje? Pročtete si jeho zprávu bedlivě, hodnotíte ji také, anebo e, automaticky to zprávu pokládáte za něco, co je v pořádku a již k tomu dále z vaší strany žádné komentáře nepodáváte. Jsou nějaké případy, kdy jste podali komentář ke zprávě členského státu? Zpravodaj, děkuji. Děkuji. A nyní možná ANSES bych poprosil o reakci. Práce analýzy údajů toho návrhu žadatele právní předpisy si vyžadují od žadatele, aby poskytl eh, studie a jejich záběry. Práce členského státu zpravodaje spočívá v tom, aby analyzoval tyto údaje, aby se podíval na surová data těch studií a například, co se týče, eh, v případě, že ten protokol té studie je dobře napsán, no tak je to samozřejmě prvek, který se může zachovat. Co se týče analýzy údajů a jejich interpretace, tak zde Musíme být velice bdělí a musíme jít velice daleko do těch dat. A proto tady máme přepsání a modifikaci v této oblasti. Cílem je, abychom náš čas, kdy analyzujeme, skutečně věnovali tomu, že to analyzujeme velice do hloubky a když pak vytváříme ten dokument, no tak ten, domů ten po dokument v případě, kdy respektuje výsledky toho zpravodaje, ano, tak to respektujeme. Pokud my jsme členský stát, který hodnotí práci členského státu zpravodaje, v tom případě máme přístup k jejich práci, členského státu zpravodaje a analyzujeme to. E, například online je celá řada komentářů členských států o práci členského státu zpravodaje. Takže my to analyzujeme a pokud máme pocit, že je to nutné, Vracíme se k sudovým údajům. To je samozřejmě práce, kterou koordinuje EFSA, ale členské státy k tomu vydávají své komentáře. Celý soubor těchto nástrojů je transparentní a můžete se na něj podívat na webové stránce agentury EFSA. Děkuji. Děkuji vy tady. Paní Lundberg, jestli přeje k tomu něco doplnit? A tak. E, eh, já no, vill säga att eh, vi... Eh, An, ano, já chci říct, že my vždy děláme nezávislé hodnocení eh, dokumentace, které předkládají ty firmy. Jsou tady velké rozdíly v kvalitě, jak se to e, oznamuje. Když vidíme, že žadatel dodal kvalitní zprávu, tak těch dokumentů můžeme citovat a můžeme se vrátit k tomu eh, textu té vlastní studie, pokud eh, máme pocit, že to popisuje tu studii jasně. Ale jsme velice opatrní eh, v tom, co vypracoval Eh, žadatel, zpravodaj, vždy máme nezávislé posouzení. Máme různý přístup k posuzování. Můžeme posoudit závěry, ale můžeme projít i celou studii, zkontrolovat situaci a můžeme se zaměřit na některé specifické oblasti, podívat se na to do hloubky, ale většinou nečekáme na celé hodnocení jiné země. Obvykle se zaměřujeme na specifické kritické oblasti. Děkuji. Prosím, pokračujte. Děkuji, pane předsedo. Všechno hodnocení se uh, hodnotí kolegové, také z eh, členských zemí. Podrobně procházíme vypracované studie. Pokud tam jsou jasná fakta, jednoduchá data a žadatel to rozumně schrnul, tak jsme tak to můžeme opakovat v našich dokumentech. Co se týče interpretace těchto dat, tak jasně říkáme, stejně jako naši kolegové, že to je náš britský tedy input do uh, hodnocení rizik, pak to jde do evropského systému, komentáře se vrací z jiných členských zemí a je naším úkolem odpovědět um, na to. Takže um, tady je velká úroveň kontroly a za účely efektivity ehm, využíváme často stejná slova jako žadatel, ale ano, to je pravda. Ehm, děkuji. Bart. Odpovím na otázku 69 tam Eh, k tomu můžeme přistoupit třemi způsoby. Eh, tam vlastně hm, je otázka, zda tři agentury si myslí, že je nutné, nezbytné, aby měly společné agentury, na nich se shodne EFSA a ty dvě agentury, tak aby se zajistilo, že všichni se budou řídit stejnými postupy ve chvíli, kdy se bude odkazovat na příslušné dokumenty. Eh, ve Švédsku hm, na papíře mi to bylo jasnější, potom ta odpověď o ústně nebyla tak jasná. Citujete vždy řádně tedy to, co máte od žadatele? Jo, tak. Um, já se börja med första frågan då. Eh, Děkuji. Tak nejprve první otázka. Společná pravidla. To je určitě důležité. Všeobecně řečeno, se dá zlepšit hodně věcí ve formátu, který používáme pro sepisování těch dokumentů. Určitě by to šlo zefektivnit. Co se týče, na naše, co se týče tady našich vlastních zpráv, držíme se zásady, že ty studie projdeme a když nalezneme nějaký text, který si myslím, že kvalitní, že by byl pro nás užitečný, že bychom jej nenapsali sami lépe, tak potom využijeme tedy copy a paste. A pokud chceme jasně říci, že to je tedy něco, co řekl žadatel, tak ehm, tam dáme uvozovky. Hmm, ale jde o to, aby to byl text, který je napsán způsobem, eh, aby bylo jasné, že tedy bychom to už nenapsali lépe. Takže někdy tedy to eh, okopírujeme, eh, dáme tam tedy, uvedeme to jako citaci v uvozovkách a někdy si sepíšeme vlastní text. Tento text tedy používáme jenom v případě, pokud jej sami jako zpravodajové můžeme podpořit. Děkuji, mám pocit, že to takto stačí. ANSES eh, či další organizace. Máte pocit, že by bylo dobré, kdyby tady proto existovala společná pravidla? Máte pocit, že to je dobrý nápad, paní Weber? Děkuji, pane předsedo. Já pokud jsem to takhle pochopila, jak jsem pochopila tu debatu, v zásadě máme identické pracovní metody, ať už to je evaluace, ta původní hodnocení nebo to peer review. Spíš se, jsou mezi námi rozdíly v té formě nebo v tom způsobu, e, zda to tedy ten, kdo to čte, e, může nějakým způsobem rozlišit tady by bylo tedy vhodné mít nějaký postup v té formě toho, jak tedy budeme prezentovat to, co vlastně je peer review, co je práce členského státu zpravodaje a co je práce agentury. Prosím. Common approach. Ehm, ehm, my podporujeme ehm, jaksi společný přístup k tomu, co žadatel podal a co k tomu bylo vypracováno. Děkuji. I když e, ta podstata je stejná, musíme srovnávat ty metody, protože jsem si jist, že když se shodneme na té podstatě, tak bude zajímavé e, skromna, srovnávat různé metody, abychom mohli navrhnout jak zlepšit ty postupy, homogenizovat ty postupy, jak v podstatě, tak ve form, co do podstaty, jak co do formy. Eh, já dám slovo Marta Bela, k stínovému zpravodaji za SND. Děkuji. Eh, já chci eh, poděkovat agenturám, kteří odpověděli na početné dotazy, kterých bylo 72. Vzhledem k tomu nejasným odpovědím eh, některých členských sedm, tak je možné se ptát na metodologii těch různých studií, které umožňují vládám dospět k nějakému stanovisku. Tady máme tři um, národní orgány. Měli bychom mít um, standardizaci uh, přístupu k těm vědeckým studiím, výměnu dobré praxe mezi členskými státy. Je tady, tady dialog stálý mezi členskými státy, aby byl pragmatičtější, jednotnější přístup um, jednotlivých členských zemí. Děkuji. Tak to je otázka, eh, která je vlastně adresovaná třem agenturám, takže mm, eh, mm, CES. Co se týče eh, metod publikovaných ve vědecké literatuře, jak zohlednit. Odpověď je, je třeba analyzovat, zohledňovat a harmonizovat ty analýzy které jsou základem těch studií. Je to tedy velice komplexní práce, protože studie e, jsou realizovány podle některých proto, nějakých protokolů, které nejsou nutně věnovány hodnocením nebezpečí a riziků. E, eh, některé prvky mohou být různé kvality. Je třeba e, mít nějaký postup EFSA, tedy spolupráci s členskými eh, státy vypracovala takový doporučení, které členské státy aplikují, co se týče výzkumu, literatury, kvality studií. V závislosti na kvalitě studií pak mm, mm, je, je tam různá váha v hodnocení té studie. Je to dlouhá práce, je třeba Ehm, ještě v tom pokračovat, eh, harmonizovat. Eh, některé látky, v některých látek je počet studií vysoký, obohacuje studii. Hmm, na druhé straně u jiných látek ty údaje v literatuře jsou málo početné. Je snazší to analyzovat, ale méně Méně to obohacuje hodnocení založené na studii podle pokynu. Povinně tedy v té složce. Takže ten pokrok u těch studií, po analýzu těch studií z eh, literatury. Děkuji, paní Lundberg. K otázce harmonizace je to otázka harmonizace, koordinace. Děkuji. Naše hodnocení je, že legislativa už znamená, že to hodnocení je harmonizováno, takže to prostředí je velmi jasné. Zástupci daného odvětví velmi dobře ví, co musí předkládat. Potom taky velmi dobře ví, jaké testy eh, s vodítek OECD musí uplatňovat. Eh, užitečné by bylo samozřejmě i dostupnost eh, další literatury. Máme tedy ta vodítka nebo směrnice z OECD, možná by stálo za to mít nějaká další. Rozdíly, které zde máme, se mohou pojet s tím, že máme v různých oblastech různé odborníky. Já bych předpokládala, že výsledky nějaké studie budou asi hodnoceny úplně stejně. Ovšem někdy je těžké je vykládat, někdy to není úplně zřejmé a v těch případech potom to vede k diskusím. To je prostě proto, že lidi na to pohlíží z různých úhlů pohledu a že máme eh, taky jinou expertízu. Ale legislativa i ta pravidla znamenají, že vlastně k tomu přistupujeme poměrně harmonizovaně. Já není agentura HSE. Děkuji. My máme tedy standardizovanou metodologii, máme směrnice OECD, máme řádnou laboratorní praxi nebo postupy, které uplatňujeme, co se týče bezpečnosti při práci. Máme taky eh, směrnice pro efektivnost studií, eh, účinnost. Eh, řídíme se taky samozřejmě plány EFSI a dalšími plány, které jasně definují nastavení Eh, analýzu takovýchto studií i tedy um, vlastně předepisují i to, jakým způsobem se potom o takových studiích podávají zprávy. A e, máme tady pro všechno tedy standardizované vzory, eh, které se vyplňují a Vycházíme tedy z, ze standardizovaných modelů pro ty předpovědi a pro ty predikce. A to už tady zaznělo, prostě využíváme všichni stejné harmonizované postupy. Ale samozřejmě ve vědě je vždycky určitá variabilita eh, výsledků. Nikdo, nic ve vědě není absolutní. A právě posuzování eh, takovéto rozmanitosti je náročné. A proto vlastně EFSA eh, vede členské státy v tom, jak vykládat eh, tyto výsledky harmonizovaným způsobem. Děkuji. Merci. Děkuji. Nyní bude mít pan Pěkat, který nahrazuje paní McIntyre. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo, za slovo. Eh, děkuji Eh, také za všechny prezentace. Zastupuji paní McIntyre, která eh, zde bohužel nemůže být. Mám otázku. Eh, zejména tedy na švédský příslušný orgán. Ve vaší písemné odpovědi Hovoříte o potřebě eh, volných zón a hovoříte o tom, že existující zóny jsou možná trošku příliš velké a potom eh, o problémech, které způsobují skleníkové plyny. A eh, vlastně, jak by se to mohlo do budoucna revidovat? Eh, samozřejmě tím, že máme na paměti eh, environmentální a klimatické faktory. Eh, potom zástupci Francie a UK Tady vlastně se vracím k, té, k tomu nařízení, jak hodnotíte výklad toho nařízení 1107 z roku 2009. Děkuji. Merci, Madame Rose. Děkuji. Paní Rozaty. Děkuji. Ehm, způsob, jakým ehm, to chápeme my, že ehm, to je rozděleno podle klimatických a turních podmínek mezi různé země EU. Pokud chceme tedy tu zátěž, tu pracovní, ten objem prací eh, rozdělit, tak to rozdělíme na eh, různé zóny. Takže zóny musí být co nejvíce podobné, takže jeden členský stát může hodnotit aplikaci na celou, žádost na, pro celou zónu, aby ta, e, e, to hodnocení bylo co nejefektivnější, tak by to měl být členský stát, které má podobné e, klimatické a jiné podmínky. Děkuji. Paní Rys za ALDE. Děkuji Um, oddělení pro inspekci DG Santé konstatovalo, že 9 až 33 ehm, agentur nerespektuje evropská pravidla. Jaká je eh, vaše vysvětlení? Dále počet eh, ptáků, počet opilovačů, eh, jak zohledňují autorizace, které vydáváte, eh, eh, jak zohledňují respekt biodiverzity. Co se týče mm, vracení výjimek podle článku 53, to jsou ty urgentní eh, záležitosti v Belgii, například ehm, se používá chloropitlin, ty, ty, ty, ty, vlastně se k tomu využívá ta výjimka, i když není odůvodněna, je to eh, tlak ministerstva nebo vaší vlastní agentury. Eh, vím, že to tedy bylo pro to druhé kolo. Děkuji. Takže to jsou tři typy otázek. Já nevím, jak odpovědět na tu první otázku um, um, tomu pravidla z roku 1980. Mm, Co se týče biodiverzity, my pro každou aktivní látku, každý přípravek hodnotíme dopady na životní prostředí, faunu a floru, organismy vody, půdy, ptáci, eh, bratlovci a tak dále. Všechny organismy, to je tedy hlavní způsob eh, zhledňování eh, biodiverzity. Eh, to vigilance to znamená efekty škodlivých látek, které nebyly předtím zohledněny. Co se týče výjimek, myslím, že ta situace je odlišná v jednotlivých zemích. Vím, my jsme ne analyzovali platnost těch výjimky ve všech těch výjimkách, které byly poskytnuty. A co se týče výjimek, tak ty nejsou stejné v jednotlivých členských zemích. Jsou státy, například Francie, kdy je ten, eh, kde je ten počet výjimek jiný než v jiných paní Landberg. Já nemohu odpovědět na tu první otázku, nevím, na co narážíte. Co se týče ochrany biodiverzity v eh, hodnocení ekologických rizik my identifikujeme nejcitlivější druhy a pro tyto druhy děláme studie a posuzujeme efekt a nulový efekt, kde není žádný tedy odhalitelný. A to se pak věnuje s faktorem nejistoty, který by vlastně zohlednil možné citlivost různých druhů. A tu poslední otázku jsem nepochopila. Děkuji. Musíme jasně vědět, jaká pravidla jsou porušována. V té první otázce. My se snažíme respektovat lhuty v legislativě. V Británii se podařilo 90 3,9 autorizací nebo odmítnutí eh, dodat v právní lhůtě, takže není to 100 jak vyžaduje legislativa. Eh, druhá věc, eh, ano, jsou tady necílené organismy. EFSA vydala stanovisko, jak posuzovat biodiverzitu. Členské státy ale zatím nemají harmonizované pokyny v této oblasti. Členské státy pečlivě zvažují různé interakce. Ehm, článek 53 autorizace v nouzových případech, naléhavých případech. To musí být nebezpečí, které nelze jinak kontrolovat. Pokud dáme autorizace, musí to být velmi omezené a kontrolované. Každá žádost, pokud je výjimka, tak tam musí být buď rizika, která nejsou stejná jako komerční autorizace, je to vždy kontrolováno nezávislými experty a předtím, než je autorizace vydána, musíme dostat souhlas ministerstva, že se to velice pečlivě kontroluje, dáme autorizaci a pak se to musí vrátit zpátky k nám následující rok. Nevydává se to prostě jen tak bez kontroly. Děkuji. Děkuji, paní Rys. Já děkuji britskému expertovi, že odpověděl, proč tedy eh, ten článek 53, někdy se to zneužívá, někdy ne. To jsou ty výjimky. Eh, co se týče té ehm, eh, toho data 1991, byla publikace DG Santé inspekčního oddělení eh, zjištilo, že 9 až 9 až 33 národní organizace nejsou implementovány nebo jsou historické, nikoli založených na pravidlech, která platí od roku 1991. Já vám to pošlu a požádám o odpověď písemně. Je to třetina autorizací, které nejsou podle eh, legislativy, která platí více než 20 let. Můžeme to, to jsou to tedy přesné otázky, které si zaslouží přesnou odpověď. To bude součást našich budoucích prací. Děkuji paní Azekamp. Hazekamp. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Rada bych položila otázku, která se týká svobody volby podniků, když jde o předložení žádosti u laboratoře nebo členského státu. Je možné si zvolit členský stát zpravodaje a pokud ano, může to také vést k konkurenci mezi národními orgány. My jsme na to drželi otázku respektive na tuto otázku jsme odpověděli takové velice vyhýbavé až opatrné odpovědi a proto bych poprosila o větší jasnost. Je třeba, podniky pravděpodobně nějak zvažují, zda se rozhodnou pro tu či onu laboratoř. Děkuji. Já si myslím, že ta otázka se opět obrátila na všechny tři agentury a proto dám jako první slovo paní Weber. Nebo vy? Dobrá. Děkuji, pane předsedo. Pravidlo, i když se vám to zdá asi zvláštní, tak to pravidlo je toto. Expertíza, která musí být uznávána členským státem, je samozřejmě důležitý i pro průmysl. Takže průmysl si vybere členský stát, který má vysokou úroveň expertízy v rámci té aktivní látky průmysl se také zajímá o předvídatelnost, tedy o to, zda bude stát a respektovat lhuty. Invest, průmysl zainvestoval do té hládky a chce, aby se mu ty investice vrátily. Takže oni zvažují právě tu lhůtu, zda bude dodržena, a také tu úroveň expertízy členského státu. je důležité, aby toto vše bylo dodrženo. To jsou ta pravidla, která se uplatňují. Pokud například členský stát, třeba Francie, je kontaktován členským státem s pravodajem, ale pokud se jí to nehodí, nemá tu kapacitu, pokud bychom ji neměli, kapacitu pro to, abychom mohli zajistit vysokou úroveň expertizy v těch lhůtách, které jsou určeny právními předpisy. V takovémto případě eh, my do tomu průmyslu navrhneme, aby předložili tu žádost buď později, anebo mu doporučíme nějaký jiný členský stát, který má zajištěnou dostatečnou vysokou úroveň expertízy a pak oni si mohou požádat, aby tento členský stát byl zpravodajem. Co se týče přístupu k trhu tu autorizaci dostanete pouze po schválení té aktivní látky. Vy musíte mít ten základní aspekt toho schvalování a teprve potom si můžete požádat o tu autorizaci. Nikdo tedy nemá nějaký privilegovaný přístup na trh tím, že si vybere ten či onen členský stát. Ano, ale vy jste hovořili o pravidlech ale my jsme spolu spoluzákonodárci. Takže já bych chtěl vědět, zda vy, jakožto agentura, si myslíte, že by bylo vhodné, legitimní, aby si tedy ten žadatel to mohl takto vybírat i v případě té první autorizace. To si myslím byla ta otázka. Protože my tady zvažujeme o tom, že bychom ta pravidla mohli změnit a byste nám velice pomohli, kdybyste nám řekli, jak to vidíte vy. To byl ten dotaz pokud si mohou dovolit upřesnit otázku paní Hazeka. Já si myslím, že to byl hlavní cíl té její otázky. Že někteří z nás si skutečně tu otázku, možná, že by to bylo vhodné. Protože v prvním případě, pokud si žádáte, jak si poprvé, tak je to průmysl, kdo si vybírá toho zpravodaje, ale pokud jde o obnovení toho povolení, tak už je to komise. Takže nám by, se zajímalo, zda by bylo vhodné to nějak změnit, jak a proč. Paní Lunaberg asi posky, položila stejnou otázku. Já se obávám, že jsem do toho takto vstoupil, nebo omlouvám se, ale chtěl jsem to upřesnit, ten dotaz. Ehm, jo, tak eh, já skulle säga eh, det är bara för... No, ta otázka byla, myslím, velice jasná pouze pro ty nové látky, jak jste to říkal, si můžete vybrat eh, stát zpravodaj. Pouze pro ty nové aktivní látky. Pokud žádáte o obnovení toho povolení, tak eh, je tady rozdělení úkolů mezi členskými státy za pomoci komise. A myslím si, že podniky by asi měli mít možnost si vybrat členský stát, který bude spravodajem. Neboť problém spožívá také v těch zdrojích, které má ten stát k dispozici pro to, aby mohl provést hodnocení té látky. Ve Švédsku v podstatě děláme pouze ta obnovení povolení. Velice zřídka se na nás někdo obrátí s žádostí o to primární povolení té látky. České státy si skutečně vybírají zpravodaje podle expertízy. Podle úrovně expertízy v tom či onom konkrétním státě. A je zde asi aspekt jazykový a kontakty a spolupráce, která v minulosti buď probíhala dobře, nebo spíše hůře. To jsou všechno aspekty, podle kterých oni si vybírají. Pro Francii je, myslím, důležité, aby ten proces byl předvídatelný náklady na registraci nové aktivní látky jsou skutečně velmi vysoké a to vede k tomu, že podniky chtějí mít předvídatelnost. A e, samozřejmě podle toho si vybírají tedy i ten stát. Děkuji. Ehm, život eh, nebo životnost patentu eh, u těchto látek je asi 50 let. 8 až 9 let z toho eh, požaduje, je potřebných to, abychom vlastně vygenerovali všechny údaje, které jsou potřebné pro povolení v Evropské unii a to stojí zhruba 150 milionů eur. A E, zatímco tedy ten život vašeho patentu e, pomalu vyprchává, takže samozřejmě chcete mít návratnost e, této investice, takže tak příslušný mm, podnik bude tedy chtít, aby členský stát to zpracoval co nejrychleji, tu žádost, aby se to vyhodnotilo co nejrychleji, aby se to tedy dostalo, ten produkt na trh co nejrychleji proto i legislativa požaduje eh, vlastně termín 50, 52 týdnů pro připuštění eh, případně té látky. A eh, hodnocení ze strany členského státu je vlastně interně kontrolováno členský, ostatními členskými státy, proběhne tedy peer review a tam vlastně tedy není problém, v tom, eh, kam by se měl obrátit ten žadatel v případě nové aktivní eh, látky. Eh, tyhle ty přístupy jsou potom standardizované, ty postupy a do toho peer review se potom jde v případě, kde tam jsou nějaké pochybnosti, o kterých už jsem taky hovořil. Děkuji. Děkuji, slovo má nyní pan Pedicini. Ne, omlouvám se. Paní Hazekamp, vy máte ještě možnost eh, položit doplňující dotaz, takže máte 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo. Já mám takovou malou doplňující otázku. Bylo zde řečeno, že to souvisí se lhůtami, s efektivností, s předvídatelností a že je také důležité, aby ten proces obnovy byl rovněž rychlý. Dříve údajně existovaly dobré kontakty mezi žadatelem a laboratoří, kterou si zvolil. Já si myslím, že toto by mohl být asi ten dobrý důvod pro to, aby i v případě obnovení oni neměli, eh, aby nebyla tam ta možnost si vybrat stejný stát jako ten, který udělil to první povolení. Já bych ráda věděla, co si o tom myslím laboratoři nebo experti naši, zda jsou toho názoru, že by bylo vhodné, aby to podruhé posuzovala jiná laboratoř než poprvé. Ano. Ale naše pravidlo těch 30 sekund je proto, pokud budete tady hládat, využijete těch 30 takže pro to, abyste pokládali zcela jiné otázky, tak budeme mít problém s časem. Takže já vám prosím, pane Hazekant, abyste si tuto druhou otázku ponechala až na to druhé kolo, jakožto koordinátorka, neboť jinak se nedostane na všechny. Takže já ještě jednou upřesňuji, těch 30 vteřin, ty jsou určeny k tomu, aby pokud se položili nějakou otázku a odpověď nebyla dostatující, abyste si mohli vyžádat upřesnění, které se týká té vaší první původní otázky. Musíme se držet časové harmonogramu, abychom zvládli náš program, program naší schůze. Takže paní Hazegant, já vám navrhuji, abyste tento dotaz položili, položila v rámci druhého kola. A nyní dávám slovo na paní Dornano z TD. a prosím respektujte řečnickou dobu. Děkuji, pane předsedo. Rovněž děkuji třem agenturám za jejich prezentace. EFSA připomínala, že role členského státu zpravodaje je, aby potvrdil, že z jeho hlediska ten výzkum byl proveden korektně a že ty informace, které poskytl žadatel, co se týče vědecké literatury, jsou přesné. Opačně je tedy důležité, například BFRL ve své zprávě o glyfozátech přímo dal stovku uh, stránek textu, které přímo byly z těch dokumentů, které předložil průmysl. Proto se ptám eh, francouzské agentury, zda vy jakožto národní agentura jste v minulosti dělali totéž, když eh, v rámci žádostí o schválení či obnovy žádosti o povolení aktivní látky neboť e, my jsme rozpěli názoru, že mnoho těch nezávislých studií má velice slabou kvalitu, zejména co se týče těch nebezpečných efektů glyfosátů. Druhá otázka na všechny tři agentury. Podle vás, jaké jsou vědecká kritéria, podle kterých můžeme považovat studii za to, že má nízkou kvalitu? Děkuji vám za vaše odpověď. Děkuji, paní Weber. Děkuji, pane předsedo. Jak jsme vysvětlili, tak eh, přeskum eh, eh, žádosti podniku znamená kontrolovat to, co se tvrdí v té složce. Oni nám navrhují nějakou zprávu, my se podíváme, zda souhlasíme se všemi řádky, závěry, interpretacemi. A mm, my Eh, jsme to tedy mm, to prověříme, interpretovali, naši experti se k tomu vyjádří a řekneme, že ano, můžeme to akceptovat, nebo ne, nemůžeme, nebo můžeme za určitých podmínek. Takže tam mohou být eh, pasáže, které vypadají jako copy-paste, ale to znamená, že jsme to prověřili, a že jsme dospěli ke stejné interpretaci, ke stejnému závěru studie. To je u každé regulace. Žadatel podá návrh a úkolem eh, je posoudit, zda interpretace jsou platné, akceptovatelné a tak dále. Takže takto je možné interpretovat, proč je tam copy-paste. A tento, eh, to, že se tam objevují některé pasáže v těch finálních složkách hodnocení členských států, to znamená, že jsme to prověřovali a akceptovali, často modifikovali, často odmítli. Ale co se týče kvality studií, tak by bylo velmi dlouhé vysvětlovat kritérium za kritérium, jak to posuzovat ty studie, posuzujeme metodologickou kvalitu, způsob, jakým se ta studie provedla, způsob, jaký jsou prezentovány a odůvodněny výsledky. To jsou vědecká kritéria, univerzální kritéria těch, kdo akceptují eh, studie na vysoké mezinárodní úrovni a jsou to globálně stejná pravidla, která se aplikují ve vědecké eh, literatuře na toto téma. Děkuji panu Luazo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji třem agenturám za prezentaci. Já mám tři otázky. Jednak eh, první otázka doplňuje otázku paní Jeskamp výběr členského státu eh, pro eh, schválení. Druhá část, můžete připomenout eh, především rozsudek administrativní tribunálu z roku 2010 a jaký je postup ANSES, kdy jde o autorizaci k Mm, uvedení na trh ze žádosti ze strany podmínku, takže to byly velice e, stručné tři otázky, takže za ANSES mm, to byly dvě specifické otázky na ANSES. Ano, eh, podnik si může vybrat členský stát, kde má sídlo. Je to obtížné se dát, jak si eh, uvažovat za ten podnik, ale není to jenom na nich, kdo e, dospěje k těm závěrům. Tam je takzvané peer review, to znamená závěry e, jsou kolektivní evropských členských zemí a EFSA. Není to jeden samotný členský stát, který dá ten výsledek. Eh, Suflor to je insekticid, byl schválen v Evropě. Byl um, to dva přípravky, schválené k uvedení na trh, bylo to spochybněno. Um, soud v NIS pozastavil ty dvě autorizace k uvedení trhu, nyní jsou suspendovány a čekáme na konečný rozsudek abychom viděli, co se stane s těmi povolením uvedení na trh. Co se týče eh, rozpočtu k posuzování aktivních látek přípravků, ten je pevně stanovený, je předmětem eh, mm, eh, daně na aktivitu agentury, která dělá ty hodnocení. Ty daně se, nebo poplatky se liší. Je to asi 200 tisíc euro za aktivní látku. Ehm, biokontroly je to nižší, profito farmaceutické přípravky je to 260 eh, tisíc euro zhruba. Paní Lundberg, chcete se vrátit k první otázce? Děkuji. Hmm. My nemáme problém s tím, že odvětví si může vybírat eh, zemi, eh, v níž podá tu původní žádost. U žádostí o obnovení dáváme přednost výměně RMS. Těch důvodů je hned několik. Asi nejdůležitější je, pro, podmí, pro podmínky tedy při práci, že tedy je potřeba se dívat na to, že tam není žádné riziko. že tedy na ty žádosti pohlížíte příliš zjednodušeně, protože pokud už jste to jednou schválili ve vašem členském státu, tak máte třeba pocit, že už se tím nemusíte detailně zabývat znovu. Ale samozřejmě nemáme důkazy toho, že se něco takového děje. Co se týče sekemí, tak tam dáváme přednost výměny, tedy mezi členskými státy peut-être pour pour la e. za e. K první otázce nemáme problém s tím, aby společnost si vybrala. Eh, co se týče nové aktivní látky, a u těch obnov eh, si myslíme, že to tedy spadá eh, do pravomoci komise. UK je často tedy spravodajem e, pro tyto případy, protože máme velmi dobrou expertízu a e, ta hodnocení e, tedy předkládáme poměrně rychle. Ta druhá otázka mi unikla, omlouvám se. A kolega se vyjádří k té třetí otázce. Rozpočet pro nové aktivní látky je to 150 tisíc až 250 tisíc euro. Eh, pokud se bavíme o biopesticidech, to je asi 30 tisíc euro. Eh, pro vzájemné uznání eh, požadujeme 5 tisíc eur a pro komp- komplikovanější žádosti pro nějaký nový produkt, novou plodinu, eh, můžeme požadovat asi 30 tisíc eur. Děkuji za upřesnění a dostáváme se k druhému kolu. Nejdříve koordinátoři, ale paní Dalé nás opustila. Já mám, myslím si, že musela odběhnout do jiného výboru. Paní Ajuzo, Máte otázku? Děkuji. Já jsem již na začátku prosila o slovo. Nevím, zda jste to vzal na vědomí. Mám otázku. Nejdříve... Ne? Ne, ne, ne, my jsme měli nejdříve zpravodaje, koordinátoři a pak členy výboru. Já jsem o tom hovořil na začátku, jak budeme postupovat. Já jsem vás viděla, ale musíme respektovat pravidla, která platí pro všechny. To je demokracie. Takže nyní slovo máte, prosím. Děkuji. Děkuji všem třema agenturám. Poskytli nám zásadní informace. Již zde bylo řečeno mnoho důležitých věcí, ale já bych ráda věděla, jaké jaký je vztah mezi agenturami a EFSO při procesu schvalování. Vy děláte evaluaci rizik stejně tak jako EFSA. U poslední odpovědi jsem viděla, že mnoho agentur vybírá poplatky za evaluaci. EFSA vybírat poplatky podle nařízení nemůže. Proč se žadatel obrací na agenturu, kde musí platit poplatek? Proč žadatel Eh, nepředloží svou žádost přímo EFSE, která žádné poplatky nevybírá. Vy, pokud se jedná například o vzájemné uznávení, vypracovává EFSA svou vlastní evaluaci nebo dochází ke zdvoje práci. A jedna věc mi není jasná. Hovořilo se zde o fytofarmaceutických produktech a o fytofarmakovigilanci, ale to platí pouze pro lékařské produkty. Když hovoříte o fytofarmacích, tak hovoříte o léčivech, které se používají v medicíně, jsou eh, vlastně rostlinného základu, nebo tam máte na mysli skutečné rostlinolékařské přípravky? Děkuji. Děkuji. My jsme tady měli vaše společná pravidla. A tady máme jednu minutu pro otázku, jednu minutu na odpověď. Ale když vy v rámci té jedné minuty položíte tři, čtyři otázky, tak agentury vám těžko mohou během jedné minuty všechno zodpovědět. Takže, prosím vás, Během jedné minuty položte jednu otázku, tak to jsme se na to společně dohodli. Pak obdržíte odpověď od agentury a pokud agentura správně neodpoví na vaši otázku, tak já navrhuji, abyste se potom mohli písemně ještě jednou na agenturu obrátit. Obra, agentura, tedy vypoloží tuto otázku, agentura o, o, odpoví písemně, abychom měli vyčerpávající obrázek. Takže tak to budeme postupovat a já dávám slovo Paní Dele, děkuji. Byla se položena otázka, která se týče možnosti toho, aby EFSA dělala evropskou evaluaci, aby to nešlo prostřednictvím členského státu zpravodaje. Nyní to tedy v právním rámci takto zakotveno není, ale můžeme to změnit. Mohli bychom mít jinou úpravu, kdybychom měli eh, alespoň aktivnější evropskou agenturu v této věci právě v oblasti hodnocení. Dnes ovšem právní předpisy prostě e, ukládají tu povinnost toho, že tady je členský stát zpravodaj a EFSA to kooperuje, ale může se to změnit. Ne? Jsme otevřeni veškerým možným návrhům. Co se týče té fitofarmakovigilance, já se omlouvám, já jsem asi byla příliš rychlá ve své prezentaci fitofarmakovigilance. Stejně tak jako farmakovigilance léků je pro nás kontrola škodlivých účinků fitosanitárních produktů, například pesticidů, poté, co byly uvedeny na trh. Jmenuje se to tedy fitofarmakovigilance, kontrola rostlinolékařských přípravků poté, co byly uvedeny na trh, tedy jsou to léky pro rostliny. A dále tady máme soubrh určitých nástrojů, které nám umožňují co možná nejrychleji zjistit nežádoucí účinky fitosanitárních přípravků, které jsou používány pro, na rostlinách. Takto tedy se snažíme to kontrolovat a co nejdříve zjistit nějaké škodlivé účinky, abychom pak i hned mohli přejít k zahájení eh, odpovídajících opatření na trhu. Děkuji a nyní má slovo Pavel Poc, jakožto koordinátor. Děkuji. Děkuji. Eh, opravdu eh, si vážím vašeho času a proto se eh, pokusím tedy ehm, se přidržet toho termínu jedné minuty. Mm, nedokážu ale položit otázku jenom jedné agentuře. Mm, Vracím se k tomu článku 53, naléhavé povolování, naléhavé povolení. O tom už jsme se bavili. Švédsko je velmi dobrým příkladem země, která eh, dokázala eh, omezit eh, naléhavá povolení. A mě by tedy zajímalo detailněji, jak se jim podařilo efektivnější nakládání, eh, jak jsem dosáhnout efektivnější nakládání s těmi žádostmi. Eh, taky jste v odpovědích řekli, že, se, že tedy narostly nové, eh, nové povolení, že je stále více povolených prostředků ačkoliv se tedy snížilo, eh, snížil počet těch eh, jaksi eh, nouzových povolení a HSI zase říká něco jiného, že došlo k nárůstu těm naléhavým nebo nezbytným Eh, povolením, což je v podstatě úplně v kontrastu proti tomu, co říkal Kemi. Takže můžete mi říci, jaké eh, důležité aktivní látky byly ztraceny? Madame Rosen. Děkuji. Děkuji. Ano, zaznamenali jsme, že tedy bylo hodně žádostí pro tyto naléhavé autorizace, proto jsme se tím začali zabývat intenzivněji. Podívali jsme se konkrétně na požadavky článku 53 Podívali jsme se na to, jaké dokumenty byly potřebné. Jak bychom tedy postupovali při vyhodnocení žádosti? Máme jiné požadavky u různých plodin? Jaké údaje potřebujeme pro to, abychom vyhodnotili? Zda jde o naléhavou situaci. Vždycky je tady určitá rozmanitost, pokud eh, pěstujeme nějaké plodiny, takže je eh, poměrně náročné rozhodnout, zda jde o naléhavou situaci či nikoli. A eh, každopádně na základě toho budeme informovat žadatele o požadavcích Zejména pokud eh, dostáváme opakované žádosti, tak můžeme říci, jaká opatření by měly podniknout. Takže za nějakou dobu eh, informujeme žadatele, eh, uděláme určité požadavky, A často je možné tedy říci, že žadatel neudělal dostatek pro to, aby ten problém vyřešil. Takto se k tomu tedy dá přistupovat, protože jde o uživatele, který je situací potom ovlivněn. A držitelé povolení kolikrát nemají ani zájem na tom, aby ty žádosti eh, byly takto konkrétní, zejména ve Švédsku, kde, eh, což je malý trh. Děkuji, pan Ulakot. E, konkrétní otázka na HS e, bylo tedy, proč u toho článku 53 máme více naléhavých e, povolení. Tak oni jsou vydávány tam, kde máte neočekávané problémy. V UK máme takovou mušku, která v podstatě k nám přicestovala z Francie, Belgie, Nizozemska, kdyby přeskočila kanál a není, dost, není tolik insekticidů, které jsou eh, povoleny pro měkké ovoce, eh, které napadá tato muška. Ona klade svá vajíčka do rostoucího ovoce, jako jsou třeba třešně nebo borůvky, ehm, další měkké ovoce. A samozřejmě eh, obchody vyžadují kvalitní plody, eh, takže pokud eh, potom prodáte nějaké třešně s červem, tak samozřejmě to je potom, tam jsou pokuty, které zemědělec platí. A to může být až 550 euro na jednoho červa. Takže tady jsou opravdu vysoké požadavky. A například eh, pěstitelé eh, třešní jsou úplně zoufalí, tak aby tedy měli nějaký způsob, jak kontrolovat tyto mušky. A ten článek 53 říká, že bychom se měli snažit nalézt alternativy. My jsme tedy dlouze o tom diskutovali, měli jsme i prezentaci od nezávislých odborníků o pesticidech, tedy z těch, kteří opravdu se věnují výzkumu tomu, jak by bylo možné dostat pod kontrolu tuto, tuto, tuto konkrétní mušku a My jsme tedy vydali toto povolení podle článku 53, aby bylo možné zachránit vlastně tyto pěstitele měkkého ovoce ve, ve Velké Británii. To byl tedy konkrétní příklad toho, proč jsme v poslední době podávali hodně, eh, vydávali hodně těchto povolení. Když se potom zase podíváme na běžné žádosti podle článku 33, eh, to snad povede k doporučením pro eh, eh, uživatele eh, tohoto konkrétního produktu. Weber pro ANSES. Paní Weber, ANSES. Ano, já bych navrhovala písemnou odpověď. Chci připomenout, že souhlasím s anglickým kolegou, že my zkoumáme, ministerstvo zemědělství pečlivě zkoumá realitu mm, eh, naléhavosti použití fitofarmaceutického produktu podle článku 53. Expertíza, která je potřeba především mm, jako hrozba lidskému zdraví před tou výjimkou. Chci upozornit na to, že když srovnáme počty výjimek v různých zemích, musíme také uh, Eh, srovnávat kulturu plodiny, eh, obdělávanou půdu. My Francii my například máme na severu Francie, na východu Francie nebo eh, ve Středomoří, kde jsou velké vinice, takže jsou tam tropické plodiny, má, jsou tam zaoceánská teritoria Karibiku v Jižní Americe, takže je tady velké množství tropických plodin, které, pro které eh, často nejsou řešení. To je také vysvětlení určitého počtu výjimek. Ale to je jenom částečná odpověď. Já bych navrhovala odpovědět písemně. Děkuji. Já myslím, že ještě mám 30 vteřin na následující otázku. Zajímá mě, zda Eh, notifikace o těch výjimkách, které byly eh, poskytnuty, jsou eh, dostupné veřejnosti. A zda vaše členské státy poskytly všechna vyrozumění hned komisi, tak jak to požaduje článek 53. Monsieur Wolakov, on va inverser le, le sens. Monsieur Wolakov, pardon. Yes, all Article 53. Ano. Všechna naléhavá povolení e, e, jsou tedy poskytována jako vyrozumění komisy, ale nejsem si jistý, jestli jsou zveřejňována veřejnosti. Madame Rosen? Paní Roze? Co se týče vyrozumění komisy, tak to děláme v kontextu e, rozhodnutí o výjimce. Stejně tak jako Spojené království. Nevíme, zda tato rozhodnutí jsou veřejně dostupná. Weber ve Francii je to ministerstvo zemědělství a ne AMSES, ale tyto výjimky jsou zveřejňovány. Eh, Pokud jsou notifikovány, jsou zveřejňovány, jsou k dispozici. Děkuji. Nyní pan Pěcha za paní McIntyre. Děkuji, budu hovořit polsky svou eh, mateř, svým mateřským jazykem. Co se týče aspektu důvěryhodnosti a transparentnosti, to je podle nás zásadní. Jde o věrohodnost vašich agentur, která je spochybňována. Je jasné, že agentury musí fungovat v rámci svého rozpočtu a částečně mají i jistou komerční činnost. Znamená to tedy, že vy říkáte, za jakou cenu jste schopni provést hodnocení. Existuje tady tedy i konkurence cenová a ta má také dopad na to, jakou zemi si žadatel zvolí. Každý zaplatí raději 50 tisíc než 100 tisíc za vypracování hodnocení. Druhá otázka. Existují také čistě komerční agentury, které pracují naprosto bez provázání na vládu a dále vzájemné uznávání. Pokud švédská agentura vypracuje posudek, hodnocení. Je to stejné jako u lékařských přípravků a totiž, že veškeré další členské státy mohou nebo či mohou bez jakéhokoliv dalšího přeskouvání převzít vlastně to hodnocení referenční laboratoře. Děkuji. Kdo si přeje odpověď? Možná nejdříve ANSES. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit jako první. Co se týče té poznámky o cenové konkurenci, jisté členské, jistý členských států pro nové aktivní látky, ano, u některých členských států je to levnější než u jiných. Ještě jednou si můžeme položit otázky, jaký je zájem toho podniku, toho průmyslu. Chcete mít něco, co nebylo drahé, ale ty výsledky nebyly, nemají eh, vysokou hodnotu, anebo chcete mít něco, co je dražší, ale máte dobrou expertízu a předvídatelnost, co se týče lhůty. Odpověď je, žadatel spíš chce expertízu, někoho, kdo mu může říct, zda je tam nějaký problém a někoho, kdo mu to řekne rychle, kdo rychle udělá tu evaluaci toho produktu. A samozřejmě i předvídatelnost je důležitá. Co točíte otázky ceny? Také to závisí s návratností investice. A to ukazuje, že zájem žadatele je aby měl vysokou úroveň expertízy a aby byly dodrženy veškeré ty lhůty, které jsou naslaveny právními předpisy. A nyní dávám slovo paní Weber. Co se týče vzájemného uznávání, to je určeno proto, aby se usnadnil eh, usnadnil uvádění produktů na trh v ostatních zemích právě na základě evaluace a rozhodnutí eh, v té první zemi. Mechanismus vzájemného uznávání ovšem nevede k tomu, že by bylo jak se automaticky to schváleno v jiné zemi. A nám se stává ve Francii relativně často, že tady máme žádost o vzájemné uznávání a my to, my to nepovolíme, nebo to povolíme jenom částečně, protože prostě nedospějeme ke stejnému závěru jako ten členský stát, který poskytl to první povolení. A to také z důvodů, které jsou velice jasné a můžeme je vysvětlit. Zejména se to týká kvót toxikologie. Členský stát, který povolil eh, tu látku, je možná členský stát, který má určitý typ klimatu, jako Řecko. A my ve Francii eh, si to vezmeme, díváme se na tu jejich zprávu evolukační a my pro naši ekotoxikologii aplikujeme naše klimatické podmínky, říká se tomu ekotoxikologický scénář, který přesně odpovídá našemu území. Například zemědělství v Pikady prostě není ve stejné situaci, co se týče rizik kontaminace ovzduší vody a tak dále, než Řecko a jeho pěstování olivových eh, oliv. Takže jsou tady různé požadavky různých zemí a pokud je o vzájemné uznávání, členské země si vždy to prověří a to schválení nemusí být identické. Někdy může být zcela zamítnuto, to vz... anebo je to prostě povoleno pouze částečně na jisté působy užití. My tomu říkáme, že to prostě neprochází určitými kritériemi a určitými ekotoxikologickými scénáři. Děkuji. Paní Nuneberg. Eh, som jag nämnde tidigare så har vi i... Eh, Děkuji. Ve Švédsku nemáme žádosti o nové látky, ani jsme neměli nějaké žádosti, abychom byli zpravodají pro nové látky. Máme eh, jedny z největších poplatků za žádost o aktivní látku. je to 5 milionů 100 tisíc švédských korun. Nevíme, zda je lidi odrazuje ten poplatek. Pokud tomu tak je, proč nejsme žádáni, aby jsme byli zpravodaji, tak eh, nevím, možná dám slovo kolegyni k uznávání. Děkuji. My v podstatě souhlasíme, že princip subsidiarity by měl znamenat, že bychom měli být schopni akceptovat eh, hodnocení referenčního členského státu z důvodů, které byly stanoveny v písemné odpovědi, písemné odpovědi Británie. S těmi souhlasíme, z těchto důvodů může být obtížné akceptovat hodnocení jiného členského státu. Zkušenosti, které jsme měli, minulosti, které mm, bychom mm, mohli aplikovat do, ke zlepšování budoucnosti do, do budoucnosti. Pan Vulekot. Pokud jste společnost, která právě utratila milion 150 tisíc euro, tak vás asi nebudu e, záležet na drobném rozdílu v poplacích mezi členskými státy. Pro ně je důležitá rychlost, rychlost uvedení na trh. Nová aktivní látka je britský trh, bez ohledu na evropský. Může mít hodnotu 10, 20, 30 milionů euro ročně v prodejích. Takže neustále nám říkají, že cena není důležitá. Druhá věc, tedy národní mm, napojení. Agentura nedává subkontrakty, všechno to dělá nezávislý regulátor. Vládní politika je získat zpět naše náklady od žadatelů. To je vládní rozhodnutí pro pesticidy a jiné oblasti. A my nemáme zisky. Já plně podporuji tedy uh, odpovědi na tu třetí otázku. Děkuji. Velice stručně máme paralelní obchodování v Evropě. Máte svobodný pohyb zboží. Francouzská autorizace nemusí být eh, respektována v Německu.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 dovolení k paralelnímu obchodu. A my to velice prověřujeme, pokud tady máme takovou tou žádost o paralelní obchod, zda ten produkt, který je vyroben v jiné zemi, přesně odpovídá produktu, který má již autorizaci, aby byl uveden na trh eh, ve Francii. A v tomto případě potom můžeme mít skutečně ten paralelní obchod, můžeme to povolit. Je to takový specifický postup, ale stejně tak jako všude veškeré tyto postupy, i když ta evaluace a autorizace byla poskytnuta, poskytnuta jiným členským státem, vždy hledíme na to, jak se to bude aplikovat na našem území, zda s tím souhlasíme, anebo zda u nás na našem území máme prostě určité specifické požadavky, které třeba tomu neodpovídají. Děkuji, eh, budeme pokračovat. A slovo má Anne Hazekamp, aby eh, nyní mohla se ujmout slova, co by koordinátorka a položit svou otázku. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych ještě slyšela odpověď na můj dotaz z prvního kola. Obnova povolení prostřednictvím jiné členské země či jiné laboratoře. Nebylo by to dobré? Dále k tomu bych eh, ještě ráda věděla, zda laboratoře jsou spolu s pravodají. Já si myslím, že by to možná nebylo špatné, kdyby to takto fungovalo, zejména v souvislosti s glyfosádem, který volal tak obrovské kontroverze. Další otázka. Ta se týká se surovými daty, eh, týká surových dat. Uchovávají laboratoře surová data, nebo vlastně zpracovávají již ty před zpracované výsledky průmysl. Pokud ano, eh, pokud tedy ty laboratoře pracují se surovými údaji, jakým způsobem jsou tyto surové údaje zprostředkovány? Ověřuje se to, nebo to berou jako fakta? Bez ověření. Surová data a dobré posouzení, to je zásadní pro to, aby byl produkt objektivně a správně evaluován. Děkuji za tuto otázku. A prosím o odpověď. Děkuji, pane předsedo. Co se týče Eh, obnovy povolení, tedy obětazného hodnocení stávajících látek, které jsou již na trhu v Evropské unii. Zde je jakási redistribuce a velká, velký počet látek, kde členský stát zpravodaj. Máme za velký počet článek, kde skutečně se ten stát změní. A u jiných státech, a všem zůstává ten původní členský stát zpravodaj. Ale je tady redistribuce těch látek ve velkém měřítku. Tedy, když to existuje, mohli bychom jít ještě dál a mít totální redistribuci, ale ta přerozdělení, ta redistribuce již existuje. Co se týče systému členského státu zpravodaje, který je doprovázen členským státem spolu zpravodajem. Systematicky k tomu dochází v případě látek, kde při, dochází k té obnově, tedy k tomu zno, zno, opětovnému hodnocení. Tam máme zpravodaje a spolu zpravodaje. U těch nových aktivních látek systém zpravodaje a spolu zpravodaje je zorganizován pouze pokud si o to firma žadatel požádá. Tady máme celou řadu eh, partnerství tohoto typu, eh, typu, například s našimi kolegy z Velké ze Spojeného království. Co se týče toho třetího botu, eh, těch surových dat s ohledem na produkt, tady se pokusím o odpověď, pokud jsem to správně pochopil, ten dotaz. Ano, tady jsou předkládány dokumenty členskému státu zpravodají tyto dokumenty, to je zpráva o studiu, respektive ty studie, a pak je tady takové rezime, analýza podle směrnic hodnocení nebezpečí a rizik. Takže tady máme zprávu, surové údaje, to mohlo být eh, vytvořeno laboratoří žadatele či nějakou jinou nasmlouvanou laboratoří, která analyzuje studia různých, pro ty různé firmy. Co se týče produktů, jak se vytváří ty studie? Ty studie jsou velice detailní, existují tam analýzy aktivních látek či produktů, které se používají pro to, eh, aby tyto studie mohly být vytvořeny. Členský stát zpravodaj validuje veškeré analytické metody, což je velice důležité. Látka, která je předmětem studie, musí být tatáž jako ta látka, která bude uvedena na trh. A ještě bych rád dopředu zareagovala na jednu otázku. To je asi jeden z problémů té literatury, jak správně identifikovat, jaká látka byla testována. Proto by bylo asi vhodné, aby byla pečlivěji charakterizována, což by potom usnadnilo práci agenturám, které provádějí hodnocení. Děkuji, paní Luneborg. Eh, eh, Děkuji. Eh, pokud máme žádosti o obnovení eh, povolení, eh, komise rozhoduje o distribuování těch dosie členským státům. To funguje velmi dobře. Jak říkal francouzský kolega, toto distribuování znamená, že bude nový členský stát, nebo že to bude no, nově projednáno v členském státě jiném. A pokud je to jiná látka, je to stejná země. Ve Švédsku se snažíme měnit zpravodaje tam, kde je to tedy vhodné a možné. Jako členský stát eh, musíme mít eh, kapacitu eh, udělat to vyhodnocení konkrétní látky. Takže potřebujeme brát v potaz řadu parametrů. Například je potřeba naplnit eh, stanovené lhuty. V tuto chvíli to ve Švédsku funguje tak, že eh, uděláme to vyhodnocení sami a zapojíme spolu zpravodaje pouze v případě, kdy to hodnocení je hotové. A pak to tedy spolu s pravodají zašleme, aby se na to podíval, než to pošleme na EFSU. Potom eh, probíhá diskuse, hledáme, nebo snažíme se nalézt společné pozice. Funguje to dobře, nevidíme mm, žádný důvod, proč bychom to měli měnit. Pro různé dosie vždycky obdržíme všechny údaje, Máme veškerou dokumentaci, kterou potřebujeme, proto abychom provedli nezávislé hodnocení. Často se také díváme na originální studie, abychom z nich zůstali, přísluš, získali příslušné údaje. Určitá, třeba, určitý podnik tam může dát třeba nějaké informace, ale my potřebujeme jiné informace pro to, abychom eh, rozhodli třeba o klasifikaci. Takže není to vždycky tak, že všechny informace, které potřebujeme, dostaneme od dané společnosti. E, děkuji. Děkuji. Pan Ulakot. Mí kolegové už e, odpověděli velmi detailně, nebudu se opakovat, ale ať už je zpravodaj a spoluspravodaj kdokoliv, všechny členské státy mají všechny údaje a mohou udělat peer review. A potom EFSA dělá peer review pro aktivní látky, pro produkty. A vlastně další členské státy vlastně v dané zóně dělají peer review. Takže těch peer review tam probíhá opravdu hodně. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. že bych dal slovo Michel Rivazi za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já mám hodně otázek, ale omezím to. Ehm, mluvíte o důvěrných informací. Když se podíváme na nařízení z roku 2009 v článku 7, když um, žadatel může požádat aplikaci článku 63, aby některé části informací byly považovány za důvěrné a členský stát posoudí požadavek na důvěrnost. To jste vy, delegovaný eh, stát, kdo Mm, posuzuje důvěrnost. Když analyzujete eh, studii toxikologie, tak v čem je informace eh, důvěrná? Mm, kdy je to obchodní tajemství? Co je to obchodní tajemství, když, dělat, když to posuzujete na zvířatech? Jedna věc. Druhá věc. Každé, agent, každé agentuře kolik eh, jste měli Eh, sporů, kdo je dělal a na jakém základě. Druhá věc, no třetí věc, vy jste mluvil o vzájemném uznávání. Vysvětluje to vzájemné uznávání, proč některé eh, pesticidy jsou schválené ve Španělsku a nikoli ve Francii. To znamená, španělská agentura dá autorizaci nějakému produktu, francouzská nedá autorizaci, tak tam už nejsme v Evropě. Tam už je každý um, ve svém. Děkuji. Merci. La Anses. Co se týče první otázky, důvěrnosti na úrovni studii, eh, kterou bych tedy na, na, na obratlovci toxikologie. Mm, tam ty důvěrné prvky, to je pro ochranu jednotlivců, eh, se týče men, ředitelů studií, zbytek informací není důvěrný. Co se týče vzájemného uznávání, um, produkt schválený ve Španělsku, který není autorizovaný ve Francii, tak bych zdůraznil příklad, který uvedla Francois Weber, co se týče podmínek klimatických. Klima ve Španělsku je jiné než ve Francii, takže co se týče cílů ochrany toxikologických nebo podzemních vod, tak na úrovni hodnocení máme různé scénáře pro mm, podzemní vodu. Ve Francii máme všechny scénáře, aby to bylo dobře pokryto. A jsme v situaci, kde je více restriktivní než ve Španělsku vzhledem k typu klimatu, typu půdy. To vysvětluje ty rozdíly. Ale lze to vědecky vysvětlit, ten rozdíl. Já budu pokračovat k těm sporům. My jsme, každý rok máme 12-15 sporů, někdy víc. Velká většina jsou žadatele, kteří nebyli uspokojeni odpovědí, buď proto, že některé použití nebylo autorizováno, nebo nějaké období, které jim bylo um, mm, děleno, nestačí. Většina těchto sporů souvisí s, tedy s, s uspokojením žadatelů. Malá část, tři z nich aktuálně, které se týkají fauny flory, to, je, to jsou ekologická združení, kteří nesouhlasí z nějakého důvodu s přijatým rozhodnutím. Děkuji. Pokud byste mohl vysvětlit třeba Pinař v Langdoku, který není autorizován, je autorizován jinde, to by mě pomohlo, abych to pochopil, ale když se podíváte na to, eh, eh, je to skutečná otázka. My jsme o tom mluvili před chvílí. Já bych mm, dal slovo paní Lundberg, aby odpověděla na otázku paní Revazy. Děkuji. Co se týče eh, důvěrných informací, my nezveřejňujeme tyto informace. Eh, respektive neděláme sami vyhodnocení důvěrnosti informací, to dělá EFSA. Ta rozhodne, zda ta zpráva bude dostupná veřejnosti a eh, platí proto konkrétní pravidla která říká, že vlastně na základě čeho se něco považuje za důvěrné. Většinou jméno autora toxikologické studie eh, do toho spadá a někdy i složení. Jakékoliv informace, které by mohly poškodit komerční zájmy společnosti, pokud se to dostane tedy na veřejnost. Ještě předám slovo kolegyně. Děkuji. Co se týče tedy těch rozhodnutí a jejich napadnutí, jak říkala Francie, eh, to eh, je v případech, kdy eh, žadatel s výsledkem není spokojen. Většinou tedy, když žádost je zamítnuta, nebo když jsou tam zpřísněny podmínky, nebo mm, obnovení bylo zamítnuto. Pokud tedy mm, má být uveden na trh nějaký um, přípravek na ochranu rostlin, musí být tedy povolen v daném členském státě. Ale ještě to neznamená, že to vlastně plní všechny požadavky dalších členských států. To, co je autorizováno v Dánsku, nemusí nutně být autorizováno ve Švédsku. A máme tedy ustanovení eh, pro případy, kdy to tedy eh, z nějakých eh, vnitrostátních důvodů se neup, mm, vlastně nemůže platit to povolení v jiném členském státě. Takže obchodní tajemství, článek 63 jasně říká, co může být zveřejněno. Máme nařízení o environmentálních informacích Eh, hodně lidí se na nás obrací a žádá si o vyhodnocení nebo nás žádá o informace. My jsme velmi otevření, pokud tedy je to v rámci článku 63. Eh, často se tedy žádají ehm, obyvatelé anebo eh, třeba konkurenční společnosti. Mm, takže jaké jsou rozdíly mezi Francií a Španělskem? Zde jde o komerční otázky. Ve Spojeném království máme skleníky, ale e, tenhle ten průmysl je poměrně malý ve srovnání třeba s tím, kolik e, skleníků mají v Nizozemsku. E, takže tady jde samozřejmě o komerční rozhodnutí, kdo bude vlastně startovat své produkty tady a řada těch produktů přichází také z Nizozemska a nemohou ale používat stejné pesticidy, protože ten náš trh je prostě příliš malý na to, aby si žádali o autorizaci u nás v UK. Takže tady jsou prostě komerční otázky, které ovlivňují tu věc. Děkuji. Merci. Děkuji, paní Revasi. Já nejsem příliš spokojená s tou důvěrností, protože švédská agentura říká, že všechno je otevřené, není tam důvěrnost, Sanchez říká ne, eh, jenom, jenom jména ředitelů laboratoře a přesto eh, všechny studie eh, Monsanto nám bylo řečeno, že to je obchodní tajemství. Pro nás je důležité, když máme upřesnění, proč EFSA říká, že to je eh, komerční tajemství, že to je copyright, proč se ty podniky skrývají za obchodním tajemstvím. Podle regulace máte povinnost definovat, co je důvěrné. Proto vám kladu tuto otázku. Ta není jen tak. paní Weber. Ano, my jsme všichni dali jiný příklad toho, co je, spadá pod důvěrnost. Jsou tady přesná pravidla. Když se podíváte na naše odpovědi, tak globálně uvidíte, co spadá pod důvěrnost. Bylo by možné to upřesnit písemně. Odpovědnost, kterou my máme, je ověřit, že průmyslový žadatel nebude žádat anonymizovat více, než co je v regulaci. To je, to je hodně práce a hodně zdrojů, co to vyžaduje. Ehm, je třeba říci, že se velice angažujeme a že si přejeme, aby co nejvíce těchto dokumentů bylo transparentních těch hodnocení, protože mm, my chceme um, ukázat, jak pracujeme a kvalitu naší práce, aby společnost měla důvěru v to, co se děje na evropské úrovni. To, co musí být e, důvěrné, je přesně definováno. To jsou proces výroby, suroviny a identita osob, které dělají studie na obratlovcích. To jsou tedy podrobnosti regulace. My bychom se přáli maximálně otevřít údaje a studie, no co je v legislativě, ne nelegislativě, farmaceutické, abychom zachovali důvěrnost, uděláme tedy maximum. Děkuji, paní Lindberg. Děkuji, jak už jsem řekla. My nerozhodujeme o tom, co je důvěrné. Toto hodnocení provádí EFSA. Oni rozhodují, kterou část dokumentu zveřejní. Jak říkal kolega ze Spojeného království, je to stanoveno v nařízení 1107, tam je řečeno, jaké principy platí pro rozhodování, zda údaje jsou e, utajené, tedy důvěrné či nikoli. Například pokud e, předpokládáme, že e, složení produktu nebo způsobu, jakým je produkován, by mohlo poškodit eh, někoho hospodářsky, no tak možná tyto údaje potom budou důvěrné. Údaje z toxikologických studií u nich není jediný důvod, proč by měly být utajené. Děkuji a navrhuji, abychom postoupili. Dám slovo paní Dornano. Děkuji, pane předsedo. Já chci položit otázku, kterou myslím už také trochu na nastolila paní Diveři, co se týče ty finální studie. FC by měla mít tedy možnost průmyslu navrhnout určité opravy, pokud tam budou nějaké skutečné nedostatky, například v případu evoluce glyfosátu. Ale toto pra... Ale vy říkáte, že se to týká těch takzvaných důvěrných informací a to je přesně ten problém, protože eh, členské státy pak eh, eh, nevládní organizace chtěli využít svého práva k nahlédnutí a bylo jim to odmítnuto z údajů toho, že se musí chránit integrita rozhodovacího procesu. Já se vás ptám, integrita rozhodovacího procesu, máte pocit, že nebyla spíš ohrožena tím, že že to bylo celé jaksi zamlžováno a že ty nevládní organizace neměly možnost nahlédnout do těch studií. Děkuji. Děkuji paní Weber nebo pan Mercier. Já můžu pouze souhlasit jsou zásadou transparentnosti. Neboť agentury, občany a také průmysl, všichni by měli mít znalost údajů, které byly podkladem k hodnocení. Tyto, ovšem ty údaje, které jsou důvěrné, a to je vlastně ten proces výroby té látky, už se to tady říkalo. A co se týče těch studií, které se dělají na obratlovcích, tam jsou skutečně důvěrné jména těch osob, které prováděly takovéto studie. Co se týče sdělení, komunikace a toho procesu, který proběhl v EFSI, pokud chcete mít přesnější informace, tak my vám odpovíme písemně. Tady vám přímo nemohu odpovědět, neboť neznám dostatečně tuto problematiku a veškeré vztahy, které mohou vzniknout mezi žadatelem a EFSou, zejména s ohledem na ten mm, přístup k údajům. Děkuji, paní Lundberg. Eh, ja, vi håller med om att det är väldigt viktigt med en öppen och transparent... My souhlasíme že je potřeba mít otevřený a transparentní proces, který to je velmi důležité pro právní jistotu. Stejně důležité je, abychom měli otevřený a transparentní proces vůči společnostem i vůči veřejnosti a veřejným orgánům. Teď předám slovo kolegyni. Děkuji. Chci jen říct, že probíhá eh, soudní proces u eh, Evropského soudního dvora o možnosti zpřístupnění těchto informací a to vlastně vychází tedy z legislativy, kterou máme. My to vítáme, protože nám to mm, poskytne vlastně jasnost, budeme vědět, jak přistupovat v budoucnosti k těmto otázkám. Výborně, děkuji. Výborně, děkuji, takže vidíme, že tady jisté možnosti jsou, že se to ubírá správným směrem a nyní nakonec má slovo pan Lozo, jakožto koordinátor. Děkuji, první otázka. E, to je na britskou agenturu. Hovořili jste o tom, že výběr členského státu z je se týká e, toho, že ty firmy chtěly mít lepší přístup na trh, snadnější. Já musím říct, že e, UK používá mnoho fitosanitárních prostředků, e, asi nejvíce v Evropě. Vy jste asi první zemí v oblasti schvalování národních aktivních látek a sedmou zemí pro schvalování uvádění na trh. Otázka na ANSES. Již se na vás obrátil Bayer nebo Monsanto s žádostí o schválení aktivní látky, kterou si podali UFC a pokud a ano, mohli byste nám to rozvést? Děkuji. Nolakot. Paní. Kejton, kdo, kdo odpoví za britskou agenturu? panu Lakot? Um. Děkuji. UK má velkou regulační agenturu takže tam máme opravdu eh, hodně expertízy. Eh, často hovoříme se s zainteresovanými stranami také. A jak už jsem říkal, komerční věci eh, často tedy diktují, kam se žadatelé vydají. Takže v UK máme dobrou reputaci, že poskytujeme tedy dobrý, dobré služby, vysoce tedy expertní, Eh, které dosáhnou dobrého peer review z členských, ostatních členských států, že to prostě jednoduše projde. A v, později v procesu tedy není žádný problém. Máme taky úzkou spolupráci se žadateli, mm, tak abychom prostě upozornili na jakékoliv problémy, které tam eh, jsou v, v žádosti. A to je prostě efektivní proces. Ty právní lhuty, které jsou stanoveny legislativou. My se je snažíme tedy naplnit. 93,9%. Blížíme se opravdu 100% eh, naplnění legislativních požadavků. V některých případech tedy se nám, eh, jsme se dostali do potíží a tyhle ty právní lhuty jsme nenaplnili, ale vždy se to snažíme napranit. Takže proto si nás lidé vybírají jako zpravodaje, protože prostě se nám daří eh, dobře řešit eh, tyto postupy. Merci. Děkuji paní Weber za ANSES. Děkuji, pane předsedu. Já odpovím ve stejném smyslu jako kolega z Velké Británie. ANSES, Francie jsou části členských zprávů, zpravodajů, na které se firmy co nejčastěji obrací právě z důvodu naší kapacity, našich zdrojů a také kvůli té skutečnosti, že my máme vysokou úroveň expertízy, že jsme schopni rychle odpovědět žadateli, máme vysokou kvalitu naší expertizy v rozumných lhůtách, i když nejsme tak dobří, to Spojené království, ale zjevně jsme tou eh, eh, součástí těch tří, čtyř členských států, na které se firmy obracejí nejčastěji, protože máme veškeré ty zdroje a kvalitní expertízu. A ještě druhá otázka pana Loazo. Ano, máme tady uh, žádosti, které jsou z celé evropského průmyslu, od všech různých. A samozřejmě Monsanto je to součástí. My naše autorizace zveřejňujeme i se jmény žadatelů. Vše je to přístupné na naší webové stránce a také na evropských webových stránkách. Tam vidíte, kdo byl členský stát zpravodaj, kdo je žadatel a také název té látky, která je hodnocena. Vše je naprosto veřejné. A pokud, jestli chce pan Loazo nějaké upřesnění své otázky, ta lhůta, kterou potřebujeme, než zpracujeme žádost, co se týče těch eh, takže my samozřejmě velice ochotně mu poskytneme veškeré detailní odpovědi na jeho žádosti. Děkuji předseda. Ano, takže to bude písemné podobě. A Nyní eh, vystoupí v debatě členové našeho výboru, takže zahajuji postup ke HDI. Nejdříve tady mám paní Goodwine, pana Vajta. Takže opět stejný postup. Jedna minuta na otázku, prosím. Pane předsedo, nejprve chci říci, že souhlasím s těmi, kdo mluvili o významu otevřenosti a transparentnosti v kontextu řízení. To je věc, na které musíme více pracovat. Ale víme, že švédská vláda přijala strategii životního prostředí bez jedu, což je v pořádku, abychom zvýšili mm, využívání látek jako mm, kyseny a dalších a e, přesunuli, e, no, přišli k jinému způsobu mm, hospodaření, tak e, jak usnadnit ten proces, abychom měli více nízkorizikových látek na trhu? Alternativy Eh, látkám, které se využívají v současnosti. Eh, můžeme se na to dívat různě. Abychom měli dlouhodobé udržitelné zemědělství, Je tady eh, směrnice o udržitelnosti ehm, na národní úrovni, kde spolupracujeme s ministerstvem zemědělství, abychom měli strategii na národní úrovni. Je tady celá řada věcí na evropsk- i na evropské úrovni. Mimo jiné se snažíme usnadnit nízkorizikovým látkám eh, uvádění, jejich uvádění na trh. Pardon, my neslyšíme. Eh, mikroorganismy jsou důležitý tou skupinou látek, eh, které mohou nahradit eh, některé chemické pesticidy a látky na ochranu rostlin. My mm, mm, máme s pravodem deseti různých mikroorganismů a zaměřujeme se na eh, zlepšování naší kompetence v této oblasti, abychom mohli mm, efektivně posuzovat mikroorganismy Požadavky na informace o mikroorganismech jsou velice obtížné. Je také obtížné pro orgány posuzovat to, protože ta e, doporučení, která máme, jsou velice stručná, co se týče mikroorganismů. Většina Ehm, hodnocení je založena na pravidlách pro chemikálie, že máme probíhající iniciativu, snažíme se hledat nová pravidla pro mikroorganismy, abychom usnadnili tento proces. Dám slovo kolegovi. Kolegyni, ehm, my chceme ehm, být pověřeni vládou. My se posuzujeme, jak omezit Eh, používání látek na ochranu rostlin. Eh, spotřebitelé chtějí nízkorizikové látky. My jsme přišli s novými pravidly využívání těchto látek spotřebiteli, to v kontextu udržitá, směrnice udržitelnosti. Děkuji, pan White, prosím. Děkuji. Moje otázka se týká všech tří kolegů. Odmítli jste někdy žádost, protože eh, se tam, eh, protože tam byl eh, státní politický zájem o připuštění toho produktu, například podnik, který má velkou moc. Zamítli jste někdy takovou žádost těchto důvodů? Uh, Eh, se týče Spojeného království, jste řekli, že jste jenom částečně financováno státem. Řekl jste, jaké máte poplatky, do jaké míry um, máte ekonomický úspěch s těmito žádostmi. Můžete vyloučit, že podniky se obrací na vás nejenom proto, že jste tak efektivní a máte tak velkou expertivu, ale také, že mají větší šanci, že dostanou pozitivní posouzení. je propose peut-être de laisser réfléchir l'agence donc Možná by um, britská agentura to mohla zvážit. Odpověď a dám slovo ANSES. Děkuji, pane předsedo. My, naše hodnocení, naše rozhodnutí jsou založeny jenom na vědě. My absolutně nezohledňujeme ekonomická kritéria, ani obrat firem, ani potřeby zemědělství, uh, co se týče ekonomických rizik, že nebude eh, produkt eh, pro mm, řešení zemědělského rizika. My hodnotíme rizika jenom eh, vědecky, bez ohledu na ekonomická kritéria. My ne, nemáme zisk. Mm, je to vlastně daň, mm, co se týče těch poplatků jsou jsou eh, oblasti, kde když mluvíme o konkurenci, fúzi, Bayer, Monsanto, eh, pravidla jsou respektována, ale my naše eh, nám jde o analýzu toho systému a složitosti toho systému. Jsou tady technické, vědecké prvky. Pokud hodnocení glyfosátu by mělo být svěřeno německé agentuře nebo fúze Bayera Monsanto, když víme, že mm, jsou to vlastně otázky, které se kladeny, můžeme se pokusit odpovědět, ale to závisí to naše hledisko, toho systému rozhodování, ale neupřesnění Mm, jde o to, abychom si rozuměli, protože ty otázky jsou obecné. Když jde o vlastně o význam naší práce eh, a její upřesnění. Pana, paní Clayton. Děkuji. Takže první otázka zamítli jsme někdy žádost eh, z vládních zájmů nebo <clears throat> ekonomických zájmů. Opakuji, my jsme nezávislý regulátor, jsme tedy, ehm, řekněme, nezávislí na vládně, nejsme vládní orgán, eh, máme externí radu, která na nám, nad námi eh, vykonává dohled. Co se týče regulačního eh, rozhodovacího procesu vycházíme vždy z vědy a důkazů eh, pro veškerá rozhodnutí, která učiníme. Nejsme pod politickým tlakem, nejsme pod tlakem vlády, abychom poskytli odpověď, která je v rozporu s vědou. Druhá otázka. Úplně se mi nepochopila, jestli jim dáváme lepší e, odpověď, protože to se financováno státem, a nebo jestli e, za to e, vybíráme poplatky z daných podniků. Tomu jsem teda nerozuměla. Ano, přesně to byla ta otázka, zda můžete vyloučit, že daný průmysl jde raději k vám, protože je u vás vyšší šance pozitivního hodnocení na rozdíl tedy od jiných agentur. Protože na nich možná můžete být eh, hospodářsky závislí. Um, the industry will, will come... Zástupci průmyslu se na nás obrací, protože dostanou solidní hodnocení. Spolehají na to, že ve chvíli, kdy se dostaneme do procesu peer review, eh, ostatní členské státy uznají skvělou práci, kterou jsme odvedli a solidní práci, kterou jsme odvedli, tedy která je i požadována na, ze strany nařízení. De, nejde jim tedy o nějaké měkké rozhodnutí nebo tvrdé rozhodnutí, ale o férové rozhodnutí. Eh, Madame Forenza? Forenza? omlouvám se, paní Weber, eh, chcete vystoupit? Ano, pane předsedo, a děkuji za veškeré ta upřesnění o eh, této legitimní otázky. Ano, domnívám se, že tam eh, nemůže vyloučit, vyloučit nic. Ale z historické perspektivy jeden z důvodů, proč nařízení z roku 2009 bylo zavedeno, je to, aby se zabránilo tomu, aby ta povolení, která dříve byla na národní úrovni pouze, aby takováto povolení byla závislá na právě takovýchto úvahách ekonomických eh, ehm, ehm, a dalších, které souvisí se zájmy té či oné konkrétní země. To řešení legislativní není asi perfektní, ale navzdory tomu je to řešení, které je momentálně nejvhodnější, tedy členský zpráv zpravodaj, peer review a systém veřejných konzultací, což je skříčený systém, který dovoluje, aby členský stát zpravodaj nemohl zohlednit nějaké své vlastní zájmy a dělat si, co chce s tou žádostí. Bylo by třeba to nějak ještě rozvinout, to je pravda, ale ten základ je dobrý, jdeme dobrým směrem, e, právě s ohledem na možné tlaky, které mohou být vyvíjeny na jistý členský stát. Děkuji. Děkuji. Ale když se podíváme na ta čísla, která nám tady byla oznámena, a jak vypadá tedy soukromý výzkum, veřejný výzkum a ta čísla. A UK má určitou míru, která nás vede k tomu, abychom se ptali na to, jak vypadá ta koordinace, koordinace že by nebylo vhodné vlastně mít nějaké sloučení těch prostředků, aby byly lépe využity. Ale otázka nezávislosti, kapacity, personálního vybavení těch agentur. Průmysl má prostě jiné rozměry, jiné možnosti. Agentury jsou veřejným aktérem a má prostě možnosti omezené. Nebylo by tedy vhodné si říci, a to je vlastně to, co říkal Bart Stes, Ehm, nebylo by hodné pokročit dál a mít lepší koordinaci a lepší vzájemné využívání zdrojů na úrovni Evropské unie, nebo to je náš společný evropský trh a proto bychom mohli ještě eh, zlepšit práci v této oblasti. Nebo podí, ve světle toho, co se odehrálo okolo glyfosátů, to, co přišlo z USA, tady máme velký počet témat, například kalifornský soud eh, odvolací v tom eh, soudí a zařadil glyfosády za látku, kterou je třeba zakázat. Takže to je velmi kontroverzní. A já si myslím, že by se nám to podařilo vyřešit tak, kdybychom testovali a hodnotili společně. Paní Weber, děkuji, pane předsedo. Ano, já naprosto souhlasím s tou potřebou, abychom měli dodatečné prostředky a zdroje, zejména co se týče aktuálně těch glyfosátů na úrovni francouzské a evropské, tak, abychom mohli mít skutečně nezávislé studie v USA máme národní toxikologický program, který dovoluje. Něco takového obdobného bychom potřebovali, abychom na evropské úrovni mohli mít vlastní studie o těch nejkontroverznějších látkách, abychom měli nezávislé hodnocení nebezpečnosti těchto látek. To by byl skutečný pokrok. A neznamená to, že bychom dělali investice na místo průmyslu, ne, ale bychom na evropské úrovni mohli zareagovat na takové ty nejspornější případy toxicity produktů. Pani Forenza? Io mh, mm, non ho bisogno di scusarla perché sono molto d'accordo con uh, i rilievi che, che fa. Eh, já v podstatě souhlasím s tím, co zde děláte. Zejména je potřeba tedy eh, spojit síly a hledat tedy struktury pro výzkum. Souhlasím s tím, co eh, říkal kolega Bokanci. To by mohl být tím další nástroj. Opravdu jde o to, abychom tedy spojili síly ve výzkumu a abychom dosáhli vysoké míry nezávislosti. To je něco, co nám dělá starosti. Jedna rychlá otázka. Na všechny různé agentury autorizujete nebo povolujete látky, Tak třeba eh, kolegové z UK a ze Švédska, co by se stalo, kdybyste nepovolili tu stejnou látku? Děkuji, Lance se odpoví. Děkuji. Co se týče vaší otázky, já jsem mm, chopil, jako, že látka, která je schválena na evropské úrovni, eh, produkty nejsou autorizovány v některých členských zemích. Jsou případy francouzské, kdy látka je schválená a z důvodů obsahu, klima, typu půdy, plodin, na kterou by se ten produkt obsahující tuto látku měl eh, být autorizován, tak není autorizace, protože hm, se soudilo, že riziko pro podzemní vodu Mm, ne, nebylo schopné, ne, bylo, bylo by možné tam překročit regulační normy, takže jsou případy, kdy schválené látky a eh, tak produkty nejsou autorizovány v některých členských zemích, jako je Francie. To je případ od případu. Nevím, zda moje odpověď odpovídá na vaši otázku, ale je to jeden konkrétní příklad, která ukazuje, uh, že hodnocení eh, rizik eh, může záviset na podmínkách národních, lokálních, i když to může znamenat problém třeba pro vinaře v Langduku. Děkuji, paní Landberg. Pokud chcete něco dodat? No, pan, paní Rozan. Děkuji. Skutečnost, že eh, ten produkt je autorizován v jedné zemi, neznamená, že musí být autorizován ve druhé. Látka třeba autorizovaná je, ale produkt je něco jiného. To musíme rozlišovat. Děkuji. Já ještě dodám, mm, že chápu, že tady možná je trošku nedorozumění. Vy si myslíte, že děláme výzkum, ale ne, my děláme hodnocení studií, které předkládá průmysl, nebo tedy dané odvětví. A Studie předložená eh, tímto odvětvím se nerovná výzkumu. To není výzkum, není to děláno za účely výzkumu. Spíš hledají nebo odpověď na otázku, jaké budou dopady toho produktu. Teď je tady otázka, eh, zda ten průmysl by měl zaplatit za eh, tedy ty náklady za nalezení těchto odpovědí a samozřejmě máme taky studie, které se musí dělat v souladu se směrnicemi OECD. Tady vlastně jde taky o vzájemné uznávání eh, údajů. A ty směrnice pro testy byly vyvinuty na mezinárodní úrovni odborníky z řady zemí. My bychom tedy měli akceptovat výsledky testů všude na světě a my si myslíme, že průmysl by měl tedy platit za zkoušky a testy, ale mělo by to tedy být potom uděláno v souladu s požadavky. Neměli bychom přesouvat zodpovědnost nebo náklady na orgány v jednotlivých zemích. Monsieur Ulakot. Děkuji, pan Ulakot. Děkuji. V písemných odpovědích na otázky 57-58 říkáme, že je možné mít aktivní látku, která je schválena v EU, ale nemít povolen produkt s touto látkou ve Spojeném království. To už kolegové tady vysvětlili, jaké důvody to má. Jsou s tím spojeny i specifické zemědělské problémy v jednotlivých zemích. My třeba v UK máme sérii problémů, které jsou prostě e, pro nás důležité a tyto problémy prostě zabrání autorizaci v UK. Takže aktivní látka je schválena, ale ne produkt. Merci. Madame Riva. Děkuji. Pane mm, Rivasi, poslední řečník. Um, se týče zemědělství, tak já mám určité pochybnosti, se používají mm, pesticidy v um, Anglii, není to stejné hnojivo pak to není problém mm, toxikologického hodnocení. Druhá věc, když se podíváme na evropské agentury, jsou tři velké, možná čtyři, angličani, francouzi, Němci. Švédové říkají, že nemají složky pro nové látky, takže to že jsou tři velké agentury, které si rozdělí trh všechny ostatní, to jsou spoluzpravodajové, takže jsem trošičku znepokojená. Řeknu vám proč. Protože když mm, kompetence za nějakou látku jde k angličanu, francouzu nebo Němci, tak ti ostatní jsou malí. Malé agentury mohou být kompetentní v jedné oblasti a ne jinde. A poté na úrovni EFSA se hlasuje a kdo nám garantuje, že to je všechno velmi objektivní, že eh, Bulhaři, Rumuni, Estonci nebyli donuceni hlasovat pro danou agenturu. To je ta nerovnováha těch agentur, která, nechci na ně útočit, ale mám pocit, že máte příliš velkou váhu a Eh, rozdělení na ty ostatní země ve chvíli konečného hlasování, tam hlasují všechny členské státy, eh, takže si, takže si tam um, nejsou um, ty hlasy povány um, vzhledem k agentuře, která to dala k hlasování. Co se týče první poznámky, která se týkala eh, rozdílů v agronomii, Tady se jedná o problematiku znečištění životního prostředí, to je plodina, půda, klima. A stejná plodina se stejnými dávkami e, produktů, přípravků vzhledem podmínkám půdy, klimatu může vést ke kontaminaci spodní vody nebo povrchové vody v závislosti na tom, jak se tam pěstuje, jaké jsou tam zóny eh, zavlažované, nezavlažované, tak odvodňované a tak dále. Mm, je dobré znát, je potřeba znát tyto podmínky. To může vést k hodnocení rizikům a různým výsledkům. Neříkám, že to je dokonalé, ale Existuje evropský program, mm, kde, kde jsou členské státy, eh, mm, které skutečně mm, tyto podmínky, plodina opatření, eh, třeba jak eh, se tyto podmínky mohou zhoršovat, jak se mohou měnit, to je realita. Je to a, třeba to adaptovat na podmínky té toho terénu, půdy. Co se týče těch velkých agentur, myslím, že jsou kompetence, expertíze i v jiných členských zemí, než je Británie, Německo, Francie. Mě mám vždy trošku problém některé jmenovat, protože to znamená nejmenovat jiné, ale myslím, že kolegy z CTGB, eh, Nizozemí, kolegové z Benetě Institute, z Řecka, Adžis, Rakousko, Irové, Belgičané. Některé z těchto agentur mají výzkumné projekty na evropské úrovni. E, takže mají kompetence v oblasti posuzování pesticidů. Možná nejsou v dostatečném počtu, aby více participovali na evropském mm, hodnocení, ale mají expertizu, která e, se aplikuje na hodnocení pesticidů a nebo participaci panelech EFSA na evropské úrovni nebo vědeckých panelech. Takže jsou tam kompetence nikoli jenom ve Francii, Británii a Německu. Děkuji, paní Lundberg. A paní Rozen, omlouvám se. Pane předsedo, nedělejte si starosti. Ehm, to nevadí. Nemohu se vyjádřit k té vědecké části zvažování zemědělských podmínek, klimatických podmínek. Francouzka, eh, francouzský kolega už to udělal mi dobře. Ukazuje se, že v některých větších členských státech to berou v potaz při těch žádostech a Říká e, stát taky musí informovat komisi o důvodech pro e, rozhodnutí, třeba zamítnutí žádosti a samozřejmě tam e, povinnost odvolání. Děkuji. Připomínám ještě jednu věc. Ty látky, které jsou distribuovány v několika zemích. My máme systém hodnocení. Vždy jedna země, která je zpravodajem, ale všechny další země mohou předložit své názory a komentáře k hodnocení. A EFSA se do toho procesu také zapojuje. Takže z našeho pohledu to není problém. Vlastně není tak důležité, kdo je prvním zpravodajem. Všichni máme stejnou možnost podívat se na ty údaje a vyhodnotit si je. Merci, monsieur eh, plně podporujeme to, co říkali francouzští a švédští kolegové, ale bylo zde zmíněno hlasování v FC. Eh, já si myslím, že tam vůbec eh, hlasování nedochází. Hlasování dochází na stálém výboru. To bylo, to je vše. Merci, cette précision, monsieur. Děkuji. Pan Bartstas. Děkuji. Já mám ještě dvě otázky jednak takovou specifickou na švédské zástupce. Opakovaně jste hovořili o směrnicích OECD. Podle mého názoru pod spadají také dobré postupy pro laboratoře. Máte pocit, že vaše praktiky GLB jsou skutečně stále v pořádku? Bylo mi řečeno, že Monsanto mělo vyšetřovací laboratoř a v posledních deset letech bylo pouze jednou zkontrolováno, zda ty GLP postupy jsou v pořádku. A další otázka. Hovořili jsme o tom na posledním slyšení. Tam bylo řečeno, že u aktivních látek se rozhoduje na evropské úrovni, ale Eh, rozhodování pro povolování produktů, které mají takovouto aktivní látku plus příměsi, to se odehrává na národní úrovni. A často víme, že právě ta směs aktivních látek a přídatných látek je někdy mnohem toxičtější než samotná aktivní látka, ale o těch produktech se rozhoduje na úrovni národní. Nebylo by tedy vhodnější, abychom schvalování rostlinolékařských přípravků přesunuli na Evropskou unii úroveň těch hotových produktů, ne těch látek. Co si o tom myslíte? Co si o tom myslí Francie, Švédsko a Spojené království? Nebylo by hodné o těch produktech a jejich schválení rozhodovat na evropské úrovni? Děkuji. Švédsko bylo osloveno jako první, nebo paní Weber. Anses chce, chce zareagovat jako první. Děkuji, pane předsedo. Co se týče kontrol GLP, laboratoří, kteří jsou často poskytovateli, kteří dělají ty studie, zda tyto laboratoře jsou kontrolovány. Já si myslím, že kontroly jsou vždy dobré, že je vždy lepší mít častější kontroly. Ve Francii máme jiný systém, kontrolujeme velice pravidelně, asi mnohem častěji, než jinde. Ale můžeme se tady zamyslet nad to, že bychom navýšili ty audity, jejich počet, abychom podpořili věrohodnost těch údajů, které jsou potom zpracovány do studií. A zda to na rozhodnutí o produktu má mít na národní či evropské úrovni. Vy jste správně zmínili, že tady máme ča jednak hodnocení aktivní látky a pak rozhodnutí o schválení, které se dělá na evropském úrovni na základě evaluace členského státu a EFSI. Ano, to by skutečně mohlo být předmětem určitého vyjednávání mezi členskými státy, mezi různými členskými státy toto rozhodnutí o schválení podle toho, jak eh, by do toho mohly by zasahovat určité vědecké aspekty či nějaké přání členských států. Pak ta otázka, zda bychom měli mít jedno jediné rozhodnutí na evropské úrovni již pro ty přípravky, které byly vyrobeny na základě aktivních látek. To je velice otevřené téma, neboť tady máme nařízení pro léčiva, kde skutečně přenášíme veškeré rozhodnutí čím dál tím více na evropskou úroveň a členské státy pouze přizpůsobují takovéto rozhodnutí své vlastní zemi. Ale je třeba si uvědomit, že tady jsou určité rozdíly mezi nemocmi, mezi klimatickými podmínkami v Belgii nebo v Řecku, mezi podmínky, které, eh, mezi vlastnostmi půdy v Belgii či v Řecku. A pokud bychom měli to schválení pouze na evropské úrovni, tak by to bylo, myslím, poněkud složité s ohledem na počet těch různých kultur, plotin, eh, kterých se to týká. Já jsem o tom hovořila, Evropa má i tropická území, tam jsou zcela jiné pozmínky. Tady tady bychom měli zvážit, zda je skutečně tak důležité, abychom měli rozhodnutí pouze na evropské úrovni, až jsou tady argumenty, které pro to hovoří, že by si členské státy sdílely jak eh, hodnocení, tak tedy to rozhodnutí. Ale na druhé straně musíme zvážit veškerou tu složitost toho to tématu, zejména s ohledem na podmínky, kde se pak ten přípravek bude používat. Děkuji. Děkuji, ano, je tady diverzita, ale neznamená to atomizaci prostředků? A že tady máme jasný společný cíl a společně bychom si to mohli nejdříve zanalizovat a pak to přizpůsobit specifikům jednotlivých zemí či těch, těm zónám, e, že by se to přizpůsobilo tomu specifickému klimatu, například ve Středomoří. Možná by to byla vhodná cesta. Nyní paní Lundberg nebo paní Rosen? Děkuji. My nemáme jediný důvod nedůvěřovat studium, eh, studiím, které předkládají akreditované laboratoře. Na druhou stranu nevíme, jak často tyto laboratoře jsou auditovány. Pokud proběhne audit jenom jednou za deset let, ku příkladu, tak to by bylo něco, čemu bychom se museli věnovat. Rozhodování ohledně produktech, na jaké úrovni se to dělá, Bylo by těžké mít schvalovací e, proces na evropské úrovni pro ty produkty, zejména proto, že máme různé vnitrostátní podmínky, které je potřeba zohledňovat. Taky máme různé zákony na vnitrostátní úrovni, různé postupy. Rozumíme tomu tak, že tomu nařízení jde vlastně o to podl- předložit kritéria pro proto, abychom to harmonizovali, stejně tak jako pro ty látky. Zatím k tomu nedošlo, eh, důvody jsou asi různé. Eh, mohli bychom to regulovat třeba tak, že bychom měli seznam přijatelných nebo nepřijatelných látek. Tak, jak máme nepřijatelné vzorce, tak abychom tedy věděli, že tyto látky se nedostanou do těch eh, prostředků na ochranu rostlin. Připomínám, že mnoho studií, které získáme, eh, předkládají i nějací subdodavatelé kteří vlastně eh, provádí tyto studie pro řadu eh, žadatelů na jednou. Souhlasím s kolegyní eh, to, co říkala o rozhodování na evropské úrovni. To by bylo strašně komplikované, protože my všichni bereme v potaz um, místní okolnosti. A pak tady ještě máme otázku aktivních látek, které jsou buď obnoveny nebo mají, jsou poprvé schváleny, tak eh, tam se zvažuje jejich eh, složení, ten vzoreček. A samozřejmě máme nějaké zvažování tohoto vzorce na evropské úrovni. A metodologie a provedené studie a využité výsledky, které se dívají na aktivní látky, jsou stejné studie a metodologie nebo form, vzorce, které se používají. Je to totéž i pro hodnocení rizik. Takže vlastně tady e, jsou e, vlastně společné průse, průsečíky. Děkuji. Děkuji za tato velice kvalitní diskuse. Myslím, že můžeme jenom um, dosáhnout pokroku, pokud budeme spolupracovat. Ehm, pošleme nějaké dodatečné otázky písemně. Myslím, že všichni chápou potřebu eh, udělat společného mě pokrok. Musíme se navzájem od sebe učit. Děkuji vám všem za vaše příspěvky. Samozřejmě věda je základem vaší práce, ale žijeme v komplexním, složitém světě. Je třeba eh, čelit této komplexitě. Teď tady máme základní problémy, které vyžadují eh, zhodnutí. Uh, velké eh, množství hmyzu, eh, opilovačů, které mizí, eh, nové choroby. Takže hledání informací, hledání odpovědí je nezbytné pro všechny evropské občany a to je důvod naší práce, naší snahy. Pokud máme dosáhnout pokroku, tak musíme spolupracovat. to bude ve prospěch všech evropských zemí a jejich občanů, takže vám děkuji za tuto velice kvalitní diskusi, za vaše příspěvky a všem poslancům za kvalitní práci, kterou odvedli. Děkuji.